Good afternoon, ladies and gentlemen. Please take your seat. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Usaďte se, prosím. Rád bych vás přivítal na dalším zasedání našeho výboru pro zahraniční záležitosti a Dostáváme se k prvnímu bodu, přijetí pořadu jednání. Má někdo nějaké připomínky? Nemá? Dobře, pořad jednání je schválen. Tím se dostáváme k bodu číslo 2, schválení zápisu ze, ze, ze schůzí 9. ledna a 24. ledna. Máte nějaké připomínky? Nemáte. Dostáváme se tedy k bodu číslo 3, sdělení předsedy. A protože tam nic není, můžeme přejít k bodu 4, výměna názoru s černohorským ministrem zahraničních věcí Černé, tedy Černé hory a já doufám, že vyslovím správně vaše jméno. Pan Srdjan eh, Darmanovič, minister zahraničních věcí Černé hory, je mezi námi. Jak víte, pane ministře, náš výbor zítra přijme eh, roční zprávu o vaší zemi a pokud jde o postup přistoupení. Jsme přesvědčeni, že Černá hora dosahuje pokroku. Je to jedna z nejpokročilejších zemí, pokud jde o proces vyjednávání. Před několika týdny byly otevřeny dvě další kapitoly, tím pádem nyní máme 26 otevřených kapitol z 35. Černá hora je tady na špičce eh, v regionu a to je velká zodpovědnost eh, v rámci celého přístupového procesu. A, také tady máme situaci s ohledem na Rusko, také v souvislosti s prským přistoupením Černé hory k NATO. Musí, to vše musí být pečlivě sledováno. A já navrhuji, abychom nejprve udělali slovo panu ministrovi a posléze si vyslechneme pana Tenoka. Vítám vás ještě jednou v Bruselu a přiděluji vám slovo. Děkuji, pane McAllistře. Vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, členové výboru AFET, zástupci Evropské komise a rady, dámy a pánové, je pro mě velkým potěšením, že za ministerstvo eh, zahraničních věcí Černé hory a naši vládu mohou být mezi vámi. Ehm, Evropský parlament, my eh, bychom se chtěli přihlásit k angažovanosti eh, v procesu přistoupení a v celém procesu vyjednávání a samozřejmě chceme i řešit výzvy, které nás v nadcházejícím období čekají. Takové setkání eh, s poslanci Evropského parlamentu eh, vlastně ukazuje eh, strategické zaměření naší zahraniční politiky. Myslím si, že načasování je velmi vhodné s ohledem na diskuze, které jsou naplánovány na dnes, nejenom pokud je o usnesení o zprávě za rok 2016 o Černé hoře, ale také pokud jde o proces s Makedonií, Kosovem a dalšími. Jak víte, parlamentní volby z minulého roku v Černé hory ukázaly, jaké jsou naše eh, priority v zahraniční politice, potvrdili je eh, a v čele s Markem Deškovicem eh, nyní pokračujeme v realizaci priorit, pokud jde o integraci do Evropské unie a NATO, zejména s důrazem na ekonomický růst a vylepšování standard, životní úrovně našich občanů před eh, parlamentními volbami eh, byla dohoda eh, mezi vládou a parlamentní opozicí. Byla zde vláda volební důvěry a tam vlastně šlo o to, aby byl průhledný volební proces. Máme tady klíčová oddělení, kde vlastně chceme vyšetřovat určité nesrovnalosti, byly tady určité pochybnosti a my jsme chtěli zahájit dialog s institucemi tak, abychom eh, překonali nedůvěru opozice, eh, která se projevila eh, tím, že, se, že bojkotovali Evropský parlament, pardon, parlament navzdory legitimitě volebního procesu, kterou oznává také pozorovatelská mise ODIHR a také díky tomu, že zde byla velká účast ve volbách, to vše bylo pozitivní, ale přesto je tady opozice a to nezabránilo opozici, aby eh, uznala eh, na místní úrovni výsledky a vytvořily se eh, vlastně vládní, vládní, vládnoucí skupiny na místní úrovni. Černá hora je v tuto chvíli uprostřed různých volebních procesů a zájmu a byla tady snaha zneužít e, okolnosti e, a vlastně během parlamentních e, voleb v Černé hoře byla tady snaha ty volby zastínit krve pro lidím, ale ze spoluprácí s mezinárodními partnery, se Srbskem a dalšími spojenci z NATO jsme zabránili takovému, takové události a v tuto chvíli se snažíme zodpovědné osoby předvést před své Rozumíme tomu, že plánování takového závraženého trestného činu v den voleb eh, otevírá eh, další možnost dalšího politického rozkolu v naší zemi, ale doufáme, že jakmile se země stane členem eh, NATO, tak tlak se zmírní a bude tady větší prostor pro otevřený politický dialog uvnitř institucí. Jako jiné de- demokracie i my se musíme naučit, jak nakládat s různými politickými názory, že se to musí řešit parlamentní cestou a ne násilím. Legitimita vlády by měla vyplývat z vůle občanů a neměla by být ovlivňována eh, mimo, eh, zeměmi mimo eh, Černou horu. Evropský parlament tedy velmi přispívá k pomoci a na cestě na transatlantické cestě Černé hory. Jsme velice vděční za vaši podporu a za vaši angažovanost a za to, že oceňujete naše úsilí. Evropská, parlament, eh, Evropská unie eh, tady eh, pomáhá překonávat problémy a myšlenka jednoty v Evropské unie nestrácí na relevantnosti a významu a tento cíl jednoty posouvá eh, i reformy v Černé eh, hoře. Snažíme se přijímat eh, parlamentní standardy a myslíme si, že je to tak i pro ostatní země na západním Balkánu. Naše úsilí Přistoupit k Evropské unii je nejdůležitější nebo klíčovou zahraničně politickou prioritou. 76 veřejnosti podporuje tuto cestu a to ukazuje, že jsme se vydali správným směrem. Evropská agenda eh, je pro nás eh, mnohem více než povinnost. Povinnosti, které vyplývají z tohoto eh, procesu při utváření našich politik, nám pomáhá, pomáhá protože to přináší nové hodnoty a vycházíme ze zkušeností některých současných členských států EU. A je zřejmé, že podpora veřejnosti roste na cestě, eh, kdy se země blíží eh, tedy přijetí statutu kandidátské země. Ehm, tyto kroky jsou eh, důležité pro stabilizaci a ekonomický a demokratický rozvoj na Balkáně. V tuto chvíli ovšem je doba euroskepticismu. I ti, eh, kdo jsou členy Evropské unie, nyní spochybňují hodnotu evropského projektu. Nedávná historie nám ovšem eh, na Balkánu ukazuje, eh, že jsou tady generace Evropanů, kteří vyrostli v zcela odlišných podmínkách, v podmínkách, kde mír, bezpečnost, svoboda pohybu a no, zdravotnictví a další eh, důležité aspekty nejsou samozřejmostí. Proto bych vás chtěl požádat, abychom eh, tady zachovali otevřenost a i vy jste zachovali otevřenost eh, v parlamentu, tak aby naše země zůstaly motivované a snažili se o dosahování konkrétních výsledků v oblasti reform. Současné výsledky, věříme, zaručí dobrý postup eh, v dalších etapách. Zatím jsme otevřeli 26 vyjednávacích kapitol a, a odvedli jsme velký kus práce při implementaci nového legislativního rámce eh, napříč všemi kapitolemi, konkrétně pokud jde o potírání korupce a organizovaného zločinu. Dále také eh, přinášíme další výsledky, pokud jde o vyšetřování a Eh, soudní procesy. Eh, tady je důležité, aby reformy byly kvalitní, eh, nejde zase tolik o tempo. V tuto chvíli máme určité problémy, které neexistují pouze v Černé hoře, ale i v celém regionu a jde tady o stabilitu a o udržitelný ekonomický vývoj. To je velice důležité pro bezpečnost zejména když přihlédneme k celé řadě výzev, kterým dnes v Evropě čelíme. Tento proces přináší novou naději a, a přístup k Evropské unii e, je pro nás důležitý, musíme ho dále rozvíjet a stavět na něm. Je důležité podporovat e, rozvoj společných infrastrukturních projektů, e, celou integraci celého regionu a, a napojení na evropské koridory to velmi povzbudí ekonomický a celkový rozvoj našich společností a přispěje to eh, k vytvoření eh, základů pro eh, solidní instituce a právní stát. Dámy a pánové, transparentní politický proces ekonomického pokroku Černé hory a zemí západního Balkánu je možný pouze za podpory Evropského parlamentu a dalších evropských institucí Eh, v našem dialogu o členství v Evropské unii. Úsilí, eh, činnosti eh, mohou vést k míru, stabilitě tohoto regionu a může to být určitá záruka evropské budoucnosti a spolupráce. Závěrem bych vás všem chtěl poděkovat, vám všem, kteří jste eh, ocenili eh, pokrok naší země v procesu evropské integrace a vyslali jste jasné signály o našem úsilí. Evropský parlament eh, také prostřednictvím práce pana Tenoka, aktivitami výboru pro stabilizaci a asociaci v čele s paní analýze DOC a potom také na skupinu, které předsedá pan Jakovčič. To vše eh, nás velmi provází na naší cestě a vaše usnesení a doporučení jsou eh, pobídkou pro nás a pro vyvíjení dalšího úsilí. Vaše eh, aktivity nás motivují při realizaci našich reform a během naší transformace. Jsem otevřen dalším otázkám a Eh, děkuji vám za pozornost. Thank you, Děkuji, pane ministře Demjanoviči, za vaše prohlášení. A teď máme čas na rozpravu a navrhoval bych, abychom nejdříve dali slovo panu, panu Petru Kurumbašovi, místopředsedovi delegace EU Černá hora. Děkuji, pane předsedo. Byl jsem požádám paní Analýze Doc, abych položil jednu otázku panu Daremanovičovi. Pane ministře, vítám skutečnost, že priority v zahraniční politice Černé hory jsou připojit se k Evropské unii a došlo k významnému pokroku při zahajování nových vyjednávacích kapitol. Černá hora byla jednou z prvních zemí, které podepsali Istanbulskou umluvu, pokud jde o boj s násilím proti ženám. Co dělá Černá hora pro to, aby aktivně plnila povinnosti pramenící z úmluvy? Od eh, zvolení došlo k pokusu o převrat a dochází k bojkotu parlamentu ze strany opozice a tvrzení o také se ozývají hlasy o zap, údajném zapojení ruských sil do převrat, pokusu o převrat. Jaké, jak pokračuje vyšetřování tohoto pokusu o převrat? To jsou otázky jménem paní Analýze Doc a prosím, dovolte mi, abych to ještě prohloubil a přešel z angličtiny na, do bulharštiny. A věřím, že pan Darmanovič mi možná bude rozumět ještě lépe. Pane Dalmanoviči, hovořili jste o rostoucímu euroskepticismu a to nejenom pouze u vás v regionu. Další procesy, jejich jsme svědky, jsou rostoucí populismus, Brexit a já bych nerad eh, tento seznam rozváděl dál. Nejlepší reakcí na mm, takovýto typ vývojů, který jsme nesvědky, je podle mne to, abychom pokročili v rozšíření Evropské unie. Byl bych velice potěšen, abychom během bulharského předsednictví, které bude asi za rok, mohli nejenom eh, otevírat nové kapitoly o vyjednávání s Černou horou, ale také kapitoly již uzavírat. A proto bych rád upozornil kolegy na onen spill-off efekt. Vstup Černé hory do Evropské unie by byl skutečně silný signál i pro sousední státy, jako je například Srbsko či Albánie. A samozřejmě bývalá Jugoslávská republika Makedonie. Takovýto silný signál by nebyl důležitý pouze pro Montenegro, ale byl by významný pro celý region. Ujišťuji vás, že Černá hora má v Evropském parlamentu dobré přátele. Děkuji vám za pozornost. Je to na vás. Chcete zareagovat přímo, nebo máme 40 minut na poznámky a opa otázky. Chcete zodpovědět několik otázek najednou? Dobře, prosím. Černá hora se zasazuje v boji proti násilí na ženách. Jak víte, na Balkáně žijeme v tradičních společnostech a musíme věnovat velké úsilí boji s násilím na ženách. A to platí v celých dějinách. Spolupracujeme velmi úzce se všemi evropskými institucemi a stále spolupracujeme s naší občanskou společností, s řadou subjektů, které bojují s násilí na ženách. A Vláda má vlastní program v této oblasti. A netýká se to pouze násilí, ale také uznání úlohy žen ve společnosti a také dostatečné možnosti pro prosazování žen ve společnosti. Naše strana deklaruje, že politické strany prosazují zásadu, aby každé třetí či čtvrté místo na kandidátkách bylo vyhrazeno pro ženy, abychom dávali možnost ženám politicky. A nemohu říci, že by tu byl trend, že bychom byli se vším spokojeni a že se vše daří. A v této věci se pomalu blížíme tomu, co bychom mohli nazvat evropskou normou. Pokud jde o vyšetřování pokusu o převrat v Černé hoře, je to poměrně závažná záležitost. Není to nic smyšleného, není to žádná videohra, není to politická manipulace. Byl to pokus, který mohl destabilizovat Černou horu na léta dopředu. naše bezpečnostní složky a úřad eh, státního prokurátora byli obezřetní při zabránění tomuto zločinu, ale musíme také vyjádřit poděkování našim přátelům a spojencům. Kromě našeho státního zastupitelství policie musím také zmínit roli srbské vlády, která nám poskytla pomoc a také nám poskytla důkazy o trestném činu, který byl připraven na srbskému území. Srbské území bylo pro tyto činnosti zneužito a následně jsme se podělili o veškeré informace s našimi spojenci z Aliance v Bruselu a jsme vděční za podporu a pomoc, kterou dostáváme při vyšetřování od řady z našich spojenců v alianci, a zejména od Spojených států a od Spojeného království. Vyšetřování musí být eh, dokončena, dokončeno do 15. dubna. Podle našeho práva není možné, aby trvalo déle než půl roku. A zvláštní prokurátor musí rozhodnout o obvinění osob či o odložení případu. Jak eh, víme z řady veřejných prohlášení úřadu prokurátora pro organizovaný zločin, který je přesvědčen na 100%, že má dostatek důkazů pro vyšetřování a podařilo se mu také dohodnout eh, s některými jedinci, aby svědčili. A tyto osoby již potvrdili spoluúčast na tomto zločinu. A takové věci v demokracii se řeší u soudu a spolu s černohorskou veřejností očekáváme, jaký, jaká obvinění nakonec vydá státní prokurátor. Řada detailů celé konspirace byla již odhalena ale je možné předpokládat, že některé věci nemůže prokurátor zveřejnit před konáním soudního jednání. To je stav vyšetřování v posledních měsících a není pochyb o tom, že ten, to soudní jednání bude veřejné a Černá hora bude svědkem toho, co se stane. Bez zbytku sdílím váš názor a obavy týkající se nárůstu populismu na kontinentě. Můžeme hovořit zde o jihovýchodní, eh, jižní, východní, severní Evropě. Jsme všichni na jedné lodi v této věci. A domnívám se, že je to zřejmě nejzávažnější výzva pro evropskou jednotu, které čelíme od samého počátku tohoto skvělého projektu Evropské unie. Jsme přesvědčeni, že nadcházející volby v důležitých evropských zemích ve Francii, v Německu, v Nizozemsku, následně příští rok v Itálii, budou rozhodující pro podobu, ideu duši Evropské jednoty. A voliči v těchto klíčových zemích Unie eh, rozhodnou o tom, jak bude Evropská unie vypadat v blízké budoucnosti. Ale jak jsme přesvědčeni, voliči v jednotlivých zemích jinde se vyrovnají s touto výzvou a také jsme pevně přesvědčeni, že politika rozšíření je nejlepší odpovědí pro boj s protievropskými politikami a populismem. Evropská unie bude nejen širší, ale i silnější. A oblasti jako západní Balkán vždy potřebovaly pomoc, podporu a pomoc. A nechci, abychom byli popisováni jako nezralé státy, které se nedokážou řešit své problémy sami, ale celý region byl vždy plodnou oblastí pro vznik etnického nacionalismu. Byli jsme svědky tragédie 90. let v bývalé Jugoslávii, která byla zničena nástupem etnického nacionalismu a následně násilím. A evropský projekt byl rozvojový, ale zejména mírový po druhé světové válce a západní Balkán také potřebuje jasný výhled, jasnou perspektivu pro vlastní mír, stabilitu a bezpečnost. A Evropa nikdy nebude mírová bez integrace našeho regionu. A proto jsem přesvědčen, že že i my jsme podpůrci evropské jednoty pro náš region a věříme, že to bude plodné i pro náš region. A není to důležité jenom z hlediska výsledků. Až se staneme členy, tak eh, budeme mít svým způsobem splněný úkol, ale je tak důležitá i cesta za tímto splnění tohoto úkole, protože při té přípravě vlastně na členství měníme svou společnost směrem k demokracii, k právnímu státu, k multikulturalismu a budeme odolnější vůči právě tomu trendu, který jste popisoval. Věřím, že sdílíme stejný názor a ještě vám děkuji za vaši podporu, děkuji Evropskému parlamentu za černohorský proces eh, rozšíření. Děkuji, pane ministře, kolegové máme osm žádostí o slovo. Navrhuji, abychom si udělali kolečko těchto osmi, devět již nyní, devět řečníků. Uzavřeme řečnický seznam, takže to devět a Charles Stanek je dalším řečníkem. Děkuji, pane předsedo, a vřele vítám pana ministra Darmanoviče. Měl jsem možnost se setkat s panem Markovičem, premiérem, a myslím, že jsem dobře informován o tom, co se děje ve vaší zemi jako zpravodaj. Vzhledem k smutným faktům, že moje země spustí článek 50 do měsíce, tak byl jsem potěšen, že Alan Duncan, který je minister pro evropské záležitosti, byl v Černé hoře minulý týden, sešel se s vládou, ať bude Brexit či ne, tak to znamená, že Británie prostě už, to neznamená, že by se Británie neangažovala v západním Balkánu. Já jsem velmi znepokojen nedávným přerušením parlamentní imunity dvou poslanců a také rozumím tomu, že váš zvláštní prokurátor Kačenič jmenoval dva důstojníky GRU, kteří mají souvislost s tím spiknutím s cílem zavraždit vašeho premiéra. To je nesmírně znepokojivá otázka. Byla zmiňována v britském i evropském tisku a chtěl bych vám položit dvě otázky. Pokud eh, zapojení GRU je oficiálně dokázáno a budou důkazy, že to bylo posvěceno nejvyššími orgány, bude to mít vliv na vaše diplomatické styky s Ruskem. A vzpomínám si, že když došlo k zavraždění před deseti lety eh, premiéra Haririho v, Libanonu, v Libanonu, kde bylo podezření na syrsk, ke zapojení, tak se o tom jednalo na půdě OSN, kde byl zvláštní vyšetřovací výbor. Nevím, jestli vaše vláda bude něco podobného podnikat, nechci dospět k nějakým závěrům, ale je tu celá řada podezření zapojení vojenské rozvědky GRU a příprava toho spiknutí na srbském území a je klíčové uznat spolupráci ze strany Srbska a Bělehradu při vyšetřování. V druhé věci jsem velmi rád, že jsem slyšel, že se očekává, že vaše země může vstoupit do aliance v následujících měsících, možná už v květnu. To přímo nesouvisí se vstupem do EU, ale je tu určitý překryv, eh, pokud jde o uznávání skutečnosti, že se stáváte vyzrálou demokracií a většina AKI, pokud jde o NATO a EU, je spojena. A vzhledem k vašim obavám, pokud je o dvojznačnost prezidenta Trumpa, zdá se nyní, že americká administrativa dala posvěcení vašemu vstupu do NATO a to je důležité pro nás, pro všechny, kteří věříme v NATO. A je to výraz podpory ze strany nové americké administrativy aliance jako takové. Jsem rád, že vaše vláda a státní instituce jsou stále cílem kybernetických útoků a je tu snaha o destabilizaci vlády v Podgorici. A já jsem veřejně kritizoval bojkot parlamentu opoziční stranou. Měli jsme zprávu z pozvatelské mise, že, že volby byly spravedlivé, takže není důvodu pro ně, takové kroky. A Černá hora je pozitivním příběhem a nejpokročilejší kandidátskou zemi, pokud jde o členství v Evropské unii. Děkuji vám. Děkuji a nyní Eduard Kukan. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, je to vaše premiéra zde ve výboru. Vítejte a měl byste se cítit jako doma. Černá hora si zvolila pro evropskou vládu v říjnu 2016 a nadále sleduje euroatlantickou cestu. To je důležité pro stabilitu, bezpečnost a budoucí rozvoj země. Plně podporujeme tuto volbu. Také bychom měli uznat eh, trvalou podporu občanů Černé hory pro aspirace vůči Evropské unii. A zapálenost Černé hory by měla přispět k úspěchu reformních kroků a zvláštní důraz na justici a boj s korupcí, na organizovaný zločin a zlepšení mediálního prostředí. A z lítosti vidím, že opozice bojkotuje parlament. Opozice patří do parlamentu a nikoli před parlament. Proto pozitivně hodnotím iniciativu premiéra Duško Markoviče, který eh, podává ruku na usmířenou opozici. Po volbách v říjnu 2016 došlo k neklidu a je třeba nezávisle vyšetřit všechny skutečnosti související s údajným převratem a děkujeme za vaše vysvětlení. Také je důležité se zabývat doporučeními OBSE, pokud jde o poslední volby z jejich závěrečné zprávy. A v neposlední řadě proces přistoupení k alianci. Volba Černé hory je jasná chce se stát členským státem aliance a my podporujeme toto rozhodnutí. Rozhodnutí však eh, následovalo po v eh, řadě geopolitických zájmů. Vidíme růst vlivu Ruska v regionu, ale věříme, že Černá hora se bude držet svého zájmu a nebude odrazena. A věřím a, a budu rád, když celé jaderské pobřeží bude součástí na to. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Kukan. Eh, kolegové, prosím, eh, držte se dvou minut, tak aby potom deset, během deseti minut mohl eh, pan Darmanovič zareagovat. Pan Picula. Děkuji. Pane ministře, já bych vás chtěl přivítat mezi námi a Chtěl bych vám poblahopřát za pokroky, kterých Černá hora dosáhla během tak krátké doby. 26 kapitol za tak eh, krátkou dobu to opravdu eh, je nemalý výsledek. A Teď je, již chybí pouze ratifikace, aby země vstoupila do NATO, takže tady vidíte, že zahraniční politika je velmi dynamická. Chtěl bych, chtěl bych vám položit jednu nebo dvě otázky, pane ministře. Navzdory pokroku, které země západního Balkánu dosahují, tak v tuto chvíli tam není příliš dobrý výsledek, pokud jde o stabilitu západního Balkánu. Právě naopak, došlo k incidentům v Bosně Hercegovině před nedávnou dobou. A jsou tady určitá nedorozumění mezi Srbskem a Kosovem a to se vyjadřuje velmi mírně. A potom také došlo k událostem během vašich legislativních voleb minulý rok. Zajímalo by mě, co si o tom myslíte a co vy osobně si myslíte o stabilitě západního Balkánu v tuto chvíli. A myslím si, že je důležité, Eh, aby eh, se eh, tady ta celá věc netýkala pouze diplomacie, tedy ten vstup do Evropské unie a potom samozřejmě vstup do NATO. To je záležitost celé společnosti. Jak si myslíte, že bude možné, aby se černohorská společnost rozvinula tak, aby se přiblížila Evropské unii? Jaká je vaše komunikace s občanskou společností a jak si myslíte, že by vlastně mohla eh, společnost eh, vnímat přínos eh, vstupu do Evropské unie z přibližování. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poblahořát Černé hoře a chtěl bych vyjádřit svou podporu. Děkuji panu ministrovi zahraničních věcí za to, že dorazil do našeho výboru v Evropském parlamentu. A chtěl bych říci, že jedno z našich přání bylo právě, aby eh, volební výsledky byly eh, univerzálně uznávány, ale k tomu bohužel nedošlo. Je to proces, který již eh, trvá delší dobu, dochází k různým rozkolům v Černé hoře, ale ono by bylo skutečně velmi záhodné, aby byly tyto rozkoly překonány. A tady je na řadě vláda, Jde o to, aby pracovala opravdu kvalitně. A samozřejmě jsou tady uh, různé nesrovnalosti, uh, ke kterým uh, pravděpodobně nebo možná mohlo dojít během legislativních voleb. Ovšem ten problém je ještě širší. Je potřeba získat souhlas veřejnosti s politikou v širokém slova smyslu a e, důvěra vůči vládě. Černá hora je velmi důležitá v tom nestabilním prostoru e, západního Balkánu, takže tady je potřeba, aby vláda se dobře zhostila své úlohy. Já vím, že si toho jistě uvědomujete. Černá hora má opravdu klíčový význam v tom tomto nestabilním eh, regionu. A já bych se chtěl konkrétně zeptat na opozici. Eh, předseda vlády eh, tady se snaží spolupracovat s opozicí a mě by zajímalo, jak se teď věci rýsují, jestli je tady nějaký pozitivní trend, jestli se Černé hoře konečně podaří překonat ten blok a ty rozkoly. Děkuji. Další řečnicí je paní Lunáček. Děkuji, pane předsedo, budu pokračovat anglicky. Vážený pane ministře, já vás eh, vítám i za zelené v Evropském parlamentu na našem výboru. A za naši frakci bych chtěla říci, že oceňujeme pokrok eh, dosažený Černou horou na cestě k Evropské unii a v, eh, chtěla bych se zaměřit na tři eh, stručné věci. Pokud jde o volby, tak vy jste zmínil ty postupy, které budou následovat vyšetřování, ale máte nějaké konkrétní uh, Eh, představy o tom, co se stalo, nějaké, nějaké konkrétní eh, fakta, eh, které byste nám mohl sdělit a to, pokud jde o to, co se stalo během voleb anebo před nimi, protože tam byly webové stránky Centra pro demografickou reformu a to bylo zablokováno před volbami. Eh, tak nám to bylo řečeno. Mě by zajímalo, proč se to stalo a kdo na webové stránky zautočil. A potom během voleb bylo řečeno, že eh, některá sociální média, jako třeba WhatsApp, byla vypnuta, takže na čí rozhodnutí, kdo tak eh, rozhodnul eh, a proč. Takže eh, toto nás do jisté míry znepokuje, také společnost to znepokojuje v Černé hoře. Potom jsme slyšeli, že se hovoří o změně statutu jezera, které je na hranicích s Albánií. A mě by zajímalo, proč vláda chce změnit status tohoto jezera a národního parku proč a jak, když to uděláte, jak budete postupovat, abyste zabránili eh, environmentálnímu poškození. Eh, je tady eh, biodiverzita, která je velmi zachovalá, velmi vzácná a je to důležité pro Černou horu. Proč tedy jste přikročili k tomuto kroku a jakým způsobem chcete zabránit poškození životního prostředí a biodiverzity? Poslední věc jako zpravodajka pro Kosovo. Eh, mě zajímá následující. Politici eh, Kosova nám řekli, že chtějí eh, nově vyjednat přeshraniční dohodu s Černou horou. Přistoupí na to vaše vláda. Děkuji. Dále má slovo James Carver. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vítám vás. Um, Zvažovali jste eh, eh, vztahy s Makedonií, eh, aby tady bylo méně nacionalismu a v roce 96 jsem byl znepokojen, že by tady mohl vlastně dojít k většímu nacionalismu a vaše země se nyní přibližuje eh, k Evropské unii a, a, a mě by zajímalo, jak se to bude v této oblasti vyvíjet. A potom, a pokud jde o vaše přistoupení k NATO, um, pokud jde o politiku obrany a složitost eh, politiky na západním Balkánu, můžete k tomu ehm, něco říci? Já děkuji, paní Šujica. Děkuji. Já budu hovořit chorvatsky, abychom si lépe rozuměli. Tady budu hovořit chorvatsky. Náš výbor pro zahraniční záležitosti a Evropský parlament podporují eh, Černou horu na jeho eh, cestě k Evropské unii. Vy jste eh, jeho východní zemí, eh, která patří k těm nejpokročilejším, nebo je to nejpokročilejší na této cestě. A my v Chorvatsko vás podporujeme a myslíme si, že vstup Černé hory do NATO je Eh, něčím, co přispěje ke stabilitě. Eh, Chorvatsko, eh, Albánie, Černá hora a jejich přistoupení do NATO, to je velký krok směrem ke stabilitě a navzdory té minulosti vás musíme podpořit, musíme posílit naše spolupráci v oblasti bezpečnosti i hospodářství. Můžeme spolupracovat bilaterálně, samozřejmě. Ale já bych se vás chtěla zeptat vzade, eh, co si myslíte o eh, přeshraničním konfliktu, kde jde o vojenskou oblast, tam vlastně ty otázky přetrvávají ještě z dob bývalé Jugoslávie a eh, je tam problém s táborem černohorským a já doufám, že tyto konflikty nebudou představovat překážku na vaší evropské cestě. Je to příshraniční problém a bylo by asi lepší, kdybychom předtím, než se budou otevírat další kapitoly, eh, bilaterálně tuto věc vyřešili. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Freund. Eh, Mr. Chair, thank you, eh, Mr. děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Darmanovič. Já bych chtěl uh, omluvit pana Fleckensteina, který zde není, který mě požádal, abych eh, za něj eh, vyslovil pár otázek. Černá hora je nejpokročilejší zemi eh, v procesu přistoupení v ehm, regionu západního Balkonu. Já bych vám k tomu chtěl poblahopřát. Nová vláda vyjádřila svou vůli pokračovat tímto směrem a mohu vás ujistit, že sociální demokraté budou vždy na vaší straně navzdory politické nestabilitě, která eh, tedy již byla zmíněna eh, po pokusu eh, o převrat a bojkotování parlamentu opozicí, tyto, tyto jevy by mohly samozřejmě ohrozit tento proces přistoupení a proto bych se vás chtěl zeptat na následující. Vedete dialog mezi vládou a opozicí? Myslíte si, že je možné dopracovat se ke kompromisu, který by umožnil vládě pokračovat v reformách a jaké kroky je vaše vláda připravena učinit, aby překlenula tuto patovou situaci? And finally, Mr. Peterle. Děkuji, pan Peterle. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, děkuji za velice realistickou prezentaci a blahopřeji vám k pokroku, který eh, Černá hora dosáhla. Po této diskuzi eh, budeme hovořit o čtyřech zprávách o Černé hoře, Makedonii, Srbsku a Kosovu. A Budeme opět hovořit o různých kapitolách, pozměňovacích návrzích a budeme tady hovořit o pozměňovacích návrzích a nakonec to vzejde takový ten postoj ano, ale. Vy jste hovořil o tom, že situace v regionu je složitá. Hovořil jste um, o, o uh, historických uh, zkušenostech a Eh, já jsem z toho pochopil, že se nám tady svěřujete s některými ze svých obav a já sdílím váš názor, že bychom eh, tady měli eh, si v hlavě uchovat širší obrázek, nejenom pokud jde o stabilitu a bezpečnost v tomto regionu, ale také s ohledem na budoucnost evropskou. Byla vám nabídnuta evropská perspektiva ze strategických důvodů a my bychom nechtěli uh, něco takového přerušit e, v této situaci a co si myslíte, že by mělo být podniknuto na regionální úrovni, kde je třeba řešit e, asymetrické situace? Černá hora, ta je nejpokrotilejší ze všech zemích. Před několika e, lety, asi před čtyřmi, to byla Makedonie. A mě by zajímalo, jak eh, postupovat, aby celý region eh, kráčel vpřed a přibližoval se Evropě. Děkuji. Díky, kolegové, za širokou škálu otázek a máte přesně 10 minut, pane ministře, abyste to shrnul a velmi se těšíme na vaše odpovědi. Děkuji za všechny otázky není lehké odpovídat těm, kteří eh, znají podrobně situaci v černohorské politice, ale pokusím se o to v omezené době, kterou mám. Pane Teneku eh, nám předložil vyčerpávající obrázek naší země. Konec konců je to, navrho, je to navrhovatel návrhu usnesení a zmínil tedy skutečnost, že důstojníci GRU byli zapojeni do toho pokusu o převrat a jak to ovlivní naše zemi. Ano, ruští úředníci popírají bez zbytku veškeré zapojení spravodajských důstojníků ze své země. A když jsme se když jsme požádali o pomoc vyšetřování při využití mezinárodní právní pomoci bylo pouze potvrzeno, že tito jedinci jsou jejich občané a jejich pasy jsou pravé. Později díky našim polským spojencům a přátelům náš zvláštní prokurátor zjistil, že jedno jméno není pravé a bylo to vlastně byla to druhá identita bývalého diplomata v ve Varšavě, který byl vyhoštěn kvůli nelegální činnosti, když sloužil v Polsku. Opravdu můžeme obtížně dokázat, jaký byl vlastně řetězec velení, kdo dával pokyny, kdo dával rozkazy a zdá to bylo v Kremlu nebo v jiném státním orgánu a zda to byla řečitost z prodajské služby, anebo zda, jak tvrdí eh, Moskva, nepatří k žádným oficiálním státním orgánům a nemají nic společného s ruským státem. Bohužel všechny tyto aktivity se významně překrývají s politickým tlakem a popíráním ze strany ruských činitelů náš vstup do NATO a zasahováním do vývoje, jak bychom měli rozhodnout o této otázce. A nemohu říci, že je to stoprocentně provázané, ale myslím, že musíme být trpěliví a musíme dát čas zvláštnímu prokurátorovi, aby předložil soudu tento případ. A měli bychom se také snažit eh, nalézt odpovědi nejen kdo to vykonal, ale také kdo dal příslušné rozkazy. A zvláštní prokurátor pro organizovaný zločin popsal jedince, kteří zorganizovali celou akci jako osoby, které patří do okruhu ruských nacionalistů, ale ve svém posledním prohlášení naznačil, že patří ke spravodajské komunitě. Poukázal také na možnost zapojení GRU. Máme informace o těchto jedincích ze strany našich eh, spojenců v eh, alianci. Snažíme se postupovat eh, smířlivě a chceme mít dobré vztahy se všemi zeměmi, včetně Ruska, ale nemůžeme obětovat naše strategické národní zájmy. Naše rozhodnutí stát se členy EU a NATO nebyla náhle, nebyla náhle, náhle rozhodnutí, je to součástí vládce nezávislosti roku 2006 a ústavy 2007. A náš blok podporoval nezávislost Černé hory v roce 2006 a my jsme informovali voliče, jak bude vypadat Černá hora a jakou zemí budeme, když se staneme nezávislými. Členství v obou klubech Evropské unii a Svátnické alianci a to bylo jedním z programů naší nezávislosti. Tedy naši voliči rozhodovali při plném vědoví, kam směřujeme před eh, deseti lety. A nikdy jsme nepovažovali členství v EVO jako e, členství v privilegovaném klubu a na to jako členství v privilegovaném vojenském klubu. Je to cesta k demokratickému společenství a poprvé v černohorských dějinách vlastně budeme patřit definitivně k západu. Tak je to mnohem více, než stát se pouhými členy těchto organizací. Nemůžeme tyto zájmy obětovat a plně rozumíme zájmům dalších zemí. Rozumíme tomu, že Rusko, Rusku se nemusí líbit rozšiřování Evropské unie na Balkáně také, ale také máme své vlastní národní zájmy a musíme za to bojovat. A pokud možno formou dialogu ve snaze nalézt podmínky pro soužití se všemi zeměmi a také ve snaze spolupracovat na probíhajícím vyšetřování ve velmi složitém případě. Pokus o převrat a pokus o, za, o vraždu v zemi, která je vlastně na Prahu vstupu do sovětské aliance. To je velmi vážná věc a spoleháme na pomoc všech, kteří se na to mohou podílet. Pan Kukan popsal velmi trefně, k čemu dochází v naší zemi. A myslím, že náznaky z jeho strany, abychom se stali členy na to v geopolitickém kontextu, jsou správné. A odpovím na předcházející otázku, proč musíme bojovat za naše dlouhodobé národní zájmy. Takto se díváme na Černou horu jako většina obyvatelstva. A měl bych připomenout, že celý černohorský parlament od roku 2006, od voleb roce 2006 dále, měl výraznou většinu, která byla pro Severoatlantickou alianci a také teď je tomu tak. Pan Picula se ptal na to, jak probíhá vyšetřování a jak vypadá stabilita západního Balkánu, na jaké úrovni je tato stabilita, jak komunikujeme s občanskou společností o NATO. Já jsem podrobně popsal, jak probíhá vyšetřování a také Brno je mi tu možnost, že neznám všechny podrobnosti protože zvláštní prokurátor pro organizovaný zločin může mít důkazy, které budou předloženy až eh, při soudním jednání. Pracuje usilovně a je přesvědčen, že tito jedinci uspořádali zásadní pokus o převrat naší zemi. A více méně známe prohlášení těch, kteří se přihlásili z, při vědomí tedy změnění trestu a na také dohody se, se s prokurátorem a připravili v Srbsku tyto kroky a náš zvláštní prokurátor se domnívá, že někteří jedinci bohužel z černohorských politických stran byli tak či onak zapojeni, ale je na něm, aby to dokázal u soudu a uvidíme, jakým směrem se to bude ubírat. Souhlasím s vámi, že stabilita západního Balkánu na tom není dnes příliš dobře. V kostce bychom neměli nikdy podceňovat náš potenciál vytvářet konflikty s přilédnutím k úrovni etnického nacionalismu, který jsme schopni vygenerovat. Ale tady bych doplnil, že Balkán je v křížové palbě geopolitických zájmů a silné zapojení jednotlivých subjektů, které nebyly zapojeny do našich záležitostí do konce 90. let a na začátku po roce 2000, když další významní geopolitičtí hráči se široce zapojili do balkánských záležitostí, tak to vždy naše vztahy a naše věci komplikovalo. A je to součást odpovědi na otázku, proč narůstá nacionalismus a proč se nepohybujeme na cestě k plné stabilitě. Potřebujeme více novátorských a aktivních zapojení Evropské unie. A musíme nalézt cestu, jak integrovat další země, nejen Černou horu, která je už hluboce zapojena do cesty k integraci. Máme širokou kampaň pro NATO, do které byla občanská společnost zapojena, ale nová realita je taková, že Druhá strana zase v občanské společnosti podporuje kampaň proti NATO. Pan Radoš velmi moudře poukázal na to, že bychom měli nalézt východisko z, ze sporu mezi vládou a opozicí. A vládní politika by vždy měla dělat eh, co možná nejvíce, aby budovala mosty. Pokud jde o vztahy s opozičními stranami, ty, stra- ty vztahy existují. Ale je třeba mít na paměti, že opozice v, v, v Černé hoře je velmi různorodá a má různý program. Někteří z nich jsou odstří zastánci členství v NATO a vrátí se do parlamentu, až budeme hlasovat o ratifikaci vstupu. Někteří jsou umírnění v opozici rozšíření a někteří jsou velmi tvrdí odpůrci vstupu do NATO a sehrávají vlastně úlohu proruské pro ruský zastánců v, naši, v našem politickém systému. Kontakty s opozicí existují a vláda již předložila řadu nabídek, aby opozice nalezla cestu vlastně ze zapojit do vlády, tak jak se to stalo před, před volbami. Ale víte, že v současnosti opozice chce pouze jednu věc, aby se vrátila do parlamentu, to, to je nové volby. A problém s tímto požadavkem je, že volby byly vyhodnoceny jako spravedlivé, svobodné a umožňující politickou soutěž, včetně amerických americké vlády a dalších pozorovatelů, tedy Rada Evropy a OBSE, a naše opozice je jediná na celém světě, která v současnosti popírá e, svobodný a spravedlivý charakter e, černohorských voleb. A je to velmi obtížné tedy potom všem říci, tyto volby se prostě nepočítají, uděláme si nové. Můžeme se na to dívat e, jako na určitou anomálii demokracie, kdyby vlastně strana, která prohrála ve volbách, požadovala, aby se volilo znovu pozítří. To je náš současný stav. Na druhé straně existuje, příš, příští rok budou i prezenské volby a volby ve 14 městech. Pokud bude opozice úspěšná v těchto volbách, tak eh, se jim podaří docílit parlamentních voleb velmi jednoduše, tak nemusí požadovat opakování těchto voleb. Máme v nadchází obí, téměř pořád volby v naší zemi. Paní Lunáček žádala o blokování Viberu a Whatsappu při volbách. Bylo to rozhodnutí naší nezávislé telekomunikační agentury, protože internetové stránky byly zasaženy při ve, ve dní voleb, při dní voleb eh, urážkami našich menšin a tato agentura rozhodla o odříznutí těchto aplikací po několik hodin. Není to státní orgán, je to nezávislý orgán. A myslím, že to vychází z toho, čeho, čemu byli svědkem. A, a pokud řeknu, že neexistují důkazy, že by to ovlivnilo výsledek voleb, pokud jde, pokud jde o Škadarské jezero, to vychází z našich dokumentů zemního plánování a je, patří do toho také oblasti, oblast Ramstaru a veškeré zajitosti eh, jezera Škadar jsou také řešeny z hlediska dopadu životní prostředí. Byla provedena i studie o, o, o ochraně z hydrologických zdrojů v této oblasti a tyto dokumenty byly zastaveny příslušným institucím a projednány veřejně a veškerá stanoviska eh, byla řádně posouzena. A na základě mezioborové komise pro životní prostředí byl, byl schválen příslušný projekt, který definuje opatření týkající se odstranění negativní dopadu na životní prostředí s převlédnutím k citlivosti této oblasti. A ten stavební projekt pro turistický rozvoj jezera Škadar byl schválen v roce 2015 a přípravné práce v prosinci 2016. Pokud jde o vymezení s Kosovem, my jsme přesvědčeni, že naše práce byla odvedena. My jsme ratifikovali v parlamentu příslušný protokol a teď je to v rukou vztahu vlády a opozice v, Koso- v, v parlamentu v Kosovu a vláda v Kosovu podporuje demarkační kroky a vě- očekáme, že, že tato otázka bude rozhodnuta v institucích Kosova. Pokud jde o vztahy s Chorvatskem a, a otevřené otázky, Máme skvělou spolupráci s Chorvatskem téměř ve všech oblastech. Byli jsme vděční chorvatským spojencům a přátelům za podporu naší snahy o vstup do Unie. Dostali jsme velkou podporu nejen v oblasti EU, ale i v oblasti aliance. A existuje obecná schoda, pokud jde o vyřešení všech otázek, pokud možno cestou bilaterálních konzultací. A tam, kde to možné není, vzájemnou schodou to zaslat příslušnému Mezinárodnímu soudu a očekávat na soudní rozhodnutí. A jsem přesvědčen, že nebudeme mít problémy při vyřešení otázek s chorvatskou stranou. Nevím, zda se mi podařilo odpovědět na všechny otázky. Pokud ne, tak to nebylo umyslné. Pokud jsem eh, neodpověděl na něco důležitého, tak mě to můžete připomenout a já tak učiním opět. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Thank you so much. Děkuji, pane ministře, eh, za to, že jste přijel našeho výboru. Eh, vítáme i pokud zůstanete na další bod. Ehm, děkujeme za to, že jste přišel. Byla to velmi ehm, přínosná diskuze. Nyní se dostáváme eh, k bodu eh, číslo 5. Eh, je to zpráva za rok 2016 o Černé hoře a slovo má pan Ténok. Děkuji, pane předsedo. Ehm, měli jsme velmi přínosnou diskuzi a s přítomností pana ministra a já se teď také vyjádřím pokud jde o mou zprávu a usnesení. Děkuji kolegům z našeho výboru za podporu a spolupráci při eh, přípravě kompromisních návrhů. Myslím si, že mnohé eh, z obav ve zprávě odráží eh, to, co se tady objevilo v minulých letech. Já jsem zpravodajem již sedm let a je zřejmé, že je nezbytné vytvořit výsledky v oblasti potírání korupce a organizovaného zločinu, stejně tak, jako se to týká e, i ostatních e, kandidátských zemí e, na západním Balkáně vytvořit eh, prostředí příznivé pro média, protože se neustále eh, hovoří o cenzuře a zastrašování novinářů. Ovšem, eh, taková kritika by měla být vyvážená a měla by být vnímána v globálním kontextu, protože Černá hora se tady velmi snaží pokročit, pokud jde o zapracování evropských aky do své legislativy. Černá hora, jak jsem uvedl, zůstává těch zemí, které jsou nejpokročilejší, nebo je nejpokroč, nejpokročilejší zemí, pokud jde o předvstupní eh, vyjednávání, eh, je velmi pozitivním příkladem a to mm, v těch posledních letech zkrátka je a to je opravdu dobré, velmi se snaží a samozřejmě v tuto chvíli eh, jsou tam ještě další výzvy, tak jak to tady nastínil pan minister zahraničních věcí, věci se tady vyšetřují. Zpráva také eh, hovoří o volbách z minulého roku eh, eh, obse, nebo ty pozorovatelské mise vydali posudek, že vše bylo svobodné a řádné a musím říci, že úsilí opozice diskreditovat tyto volby bojkotováním parlamentu je nepřijatelné. To říkám také kategoricky ve zprávě potom pokus o vraždu, o, o vraždu e, dřívějšího premiéra a o převrat. To je samozřejmě znepokojivé, ale my teď samozřejmě budeme vyčkávat, e, co přinesou e, procesy s obviněnými a já volám potom, aby vyšetřování bylo co nejtransparentnější a nejpečlivější a myslím si, že hm, diplomacie se tomu bude věnovat s ohledem na mezinárodní dopady, které by z toho mohly vyplynout. Úřady Černé hory se donívají, že hm, tady opravdu k něčemu takovému došlo a Ukazuje se, že by do toho mohly být zapojeny i eh, vlády jiných zemí. Eh, v, mé, v naší zemi v tisku se objevily zprávy, eh, že spojenci NATO a země NATO všichni podporují Černou horu ve snaze vyšetřit tyto věci. Černá, Černá hora je na cestě eh, tedy stát se členem NATO a my musíme eh, Černé hoře opravdu poblahopřát za tyto aspirace. Eh, a a to stejné platí i pokud jde o ambice vstupu do EU. Já doufám, že zítra tu zprávu velkou většinou eh, přijmeme a že většina poslanců bude hlasovat pro. Děkuji, pane Tanoku. Eh, musíme eh, tento bod uzavřít během sedmi minut. O Černé hoře jsme již diskutovali, takže možná, že stínoví zpravodajové a další kolegové by se měli snažit být co nejstručnější a tady má slovo paní Majers, která je v čele interparlamentní e, delegace pro Černou horu. Hovořím za paní Analýza Doc. Chtěla bych poděkovat e, zpravodajům, sínovým zpravodajům za vynikající spolupráci. Dospěli jsme ke skvělým kompromisům v mnoha oblastech. Ve zprávě je e, vidět, že Černá hora se velmi snaží na své cestě přistoupit k EU, i když jsou tady samozřejmě potřeba změny, například pokud je o genderové násilí, o větší přístup pro eh, lidi s postižením, odstraňování překážek pro vzdělávání, eh, bydlení, eh, otázky v oblasti zaměstnanosti a tak dále, zajištění svobody médií. Odstavec 12, tady by mělo být zohledněno, že je že většina osob LGBT v průzkumu naznačila, že byly předmětem, byly terčem násilí, takže tady je potřeba to ošetřit. Eh, vstup do Evropské unie samozřejmě není jednoduchý. Když ale hovořím s lidmi v Černé hoře, zdůrazňuji, že podporují vysoké normy v oblasti legislativy, právního státu, eh, v oblasti životního prostředí a tak dále. Musíme tedy i nadále eh, Černou horu povzbuzovat jejím úsilím. Děkuji. Nyní bude mít každý jednu minutu pan Kovačev. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, že jste mezi námi. My jsme eh, tady zmínili naše eh, společné hledisko, že Černá hora eh, je zemí, která přináší vždy pozitivní výsledky, pokud jde o přibližování se EU, ale to, co se děje na západním Balkánu, to nám nyní ukazuje, eh, že demokracie není něco samozřejmého a že eh, je potřeba na těchto věcech neustále pracovat. Nyní musíme sledovat vývoj této země, abychom zajistili, že právní stát a svoboda sdělovacích prostředků, že vše bude respektováno. Myslím si, že jeden z nejdůležitějších sdělení zprávy je, eh, že voláme potom, aby vyjednávání s Černohorou bylo urychleno a povzbuzujeme otevírání dalších kapitol v přístupovém vyjednávání v roce 2017. Dále také eh, jsme se dohodli eh, eh, na tom řešit otázky ovlivňování ze strany Ruska, protože to je důležitá věc, mohlo by to vést k další destabilizaci západního Balkánu, také Bosny, Hercegoviny a dalších zemí. Vítáme proaktivní účast Černé hory, pokud jde o dobré sousedské vztahy. Děkuji. Děkuji, pan Picula, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo pan Androlakis se bohužel dnes nemůže účastnit zasedání a jeho jménem bych chtěl poděkovat panu Tanokovi za konstruktivní přístup během eh, jednání. Dohodli jsme se na 18 pozměňovacích návrzích, které pokrývají ty nejdůležitější oblasti zprávy. Rádi bychom předložili eh, ústní pozměňovací návrh 192, eh, kde bychom zohlednili poslední vývoj v oblasti migrace, zejména přijetí šengenského akčního plánu a strategie 2017 až 2020 2020 pro integrované řízení migrace. Doufám, že nás v této věci podpoříte. Děkuji. Dále má slovo pan Radoš. Děkuji. Děkuji panu Tenokovi za spolupráci, za jeho zprávu a chtěl bych zúraznit, že odstavec 4 kde se hovoří o pokusu o převrat, byl velmi dobře naformulován. Ty události jsou nesmírně eh, důležité. Rusko tedy, jak se stá, nevede pouze informační e, kampaň, ale je připraveno i k velmi konkrétním činům, které mohou pod, e, poškodit dobré vztahy. Takže e, tady je potřeba v tomto pozměňovacím návrhu vyzvat členské státy a komisi, aby co nejvíce spolupracovala s Černou horou, aby mohla být odhalena veškerá pravda o těchto událostech, které mohou být velice nebezpečné a mohou zkomplikovat významným způsobem situaci. Paní Luňaček. Děkuji, pane předsedo. Eh, tak jako ostatní, já bych chtěla poděkovat zpravodaji za velmi dobrou práci na návrhu a za spolupráci. Eh, velmi jsme to ocenili. Chtěla bych zmínit dvě věci, eh, kde mi text příliš nesedí. Jednak všechny otázky související eh, s převratem a eh, vztahy s Ruskem, to jsme dali do jednoho odstavce. Já si myslím, že tady bychom to měli spíše rozdělit, eh, protože Ruska, ano, samozřejmě ta se snaží ovlivňovat nejen Černou horu, ale i další země ve východní Evropě i jinde. A to je zkrátka fakt, je to realita, ale vložit to všechno do jednoho jediného odstavce se mi nelíbí. Byla bych ráda, kdyby se to více rozpracovalo a, a kdyby se více hovořilo o podrobnostech toho, co se dělo během voleb, během dne voleb. A e, dále by mi také více vyhovovalo, kdybychom tedy e, více oddělili otázku NATO a přistoupení do EU, protože to jsou dvě různé věci. E, tak jak řekl i pan ministr, tak ano, Černá hora chce vstoupit do obou institucí, ale my bychom jako Evropská unie to měli diferencovat. Ale jinak opravdu velmi souhlasím se vším, co tam je a velmi jsem ocenila, že v posledních letech spolupráce také otázky životního prostředí a ekologie energie eh, jsou více zohledňovány a za to velmi děkuji. Děkuji, pan Kastaldom. Děkuji, pane předsedo. V italštině. Eh, I mně jde v podstatě o to se nějakým způsobem skutečně mm, vyznat v celé té situaci, která není jednoduchá. Pan zpravodaj to zmiňuje a dále problém korupce. To je samozřejmě velice důležitá věc, ale boj proti korupci je tam vyrazeno důležité místo, což je výborné. Dále autonomie, posílení občanské společnosti, svoboda, svoboda slova a projevu. Zde je jasn, nutné si ujasnit, že existuje legislativa, pomocí které Národní bezpečnostní agentura má přístup téměř ke všemu, aniž by potřebovala speciální povolení soudu. Takže zde bychom měli zohlednit to, že situace není až tak dobrá, je třeba v tomto hledu dále pracovat. A co to řekla paní Luňáček, vstup do NATO, vstup do EU, to jsou dvě odlišné záležitosti. Obojí je stejně důležité, to jistě ano, ale nejdříve bychom se my měli soustředit na přístupový proces eh, k, k EU a na závěr pan Kukan. Děkuji. My bychom chtěli poděkovat panu Tenokovi eh, za to, že dlouhodobě eh, velmi kompetentně pracuje na této záležitosti. Chtěl bych podpořit několik eh, pozměňovacích návrhů. Jsou velmi dobře naformulovány, například kompromis 18, pokud jde o říjnové volby. Ten text by se měl zaměřit na to, že poskusujeme vyšetření událostí den voleb a měli bychom podpořit instituce, aby vyšetřovaly tyto věci v rámci legislativy legislativy Černé hoře i mezinárodních standardů. Děkuji. E, mm, další, e, za další e, odstavec, který hovoří o tom, že je potřeba znovu zahájit dialog v rámci parlamentu. To je kompromis číslo 5. Děkuji. A nyní bych rád předal slovo zástupcům komise. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Um, toto byla velmi obsáhlá diskuze. Já bych chtěl uh, využít to, že tady pan ministr, chtěl bych vás ujistit, že Evropská komise je velmi nakloněna podpoře Černé hory uh, a uh, jejímu přistoupení do Evropské unie. Chceme podporovat uh, tuto cestu jak expertizou, tak i finančními uh, dary eh, nebo podporami. Eh, děkuji panu Tenokovi za velmi vyváženou zprávu a za kompromisní pozměňovací návrhy, eh, které se zaměřují na ty věci, které si to skutečně zaslouží a zdůrazňuje se, že je třeba překlenout tu současnou politickou situaci a té patovou situaci a že je třeba znovu nastavit, nastolit dialog v demokraticky zvoleném parlamentu. Chtěl bych zdůraznit ještě jednu další věc Oceňujeme to, eh, že Černá hora se eh, velmi eh, přizpůsobila zahraniční politice Evropské unie a oceňujeme konstruktivní roli, kterou Černá hora hraje v tomto křehkém regionu západního Balkánu. Pokud to přístupová vyjednávání, bylo tady již řečeno, že Černá hora je takovým vzorem, velmi se dostáváme se velkého pokroku a zpráva právě pozorňuje na to, že jsou tady hmat hmatatelné výsledky v oblasti eh, takže hmatatelné výsledky v oblasti právního státu budou ovlivňovat tempo vyjednávání. Eh, teď eh, tady již existuje legislativa, ale je potřeba opravdu se dopracovat k výsledkům, pokud je o potírání korupce a organizovaného zločinu. Děkuji zpravodaji. Děkuji. Má ještě někdo další nějaké připomínky? Nemá. Dobře. Můžeme eh, tedy eh, pouze zdůraznit, že hlasovat se bude zítra v 9 hodin. Děkuji, pane ministře, a přeji vám eh, další úspěšné pokračování. Děkuji. A nyní se dostáváme k bodu číslo 6, zpráva o zprávě Komise o bývalé Jugoslávské republice Makedonii za rok 2016. Um, 11. prosince 2016 proběhly volby v této zemi, které byly eh, vedeny řádným způsobem a já bych rád předal slovo našemu zpravodaji panu Vajglovi. Máte slovo. Hvala lepa, předsedující. Děkuji. byla... Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva v podstatě mohla vyznít stejně jako za minulé roky. Nic zásadního se nezměnilo. V kandidátské zemi eh, bývalé Jugoslávské republice Makedonii s výjimkou toho, že tato země byla udržena do politické krize. Tato zpráva vznikla v době politické krize s cílem tuto krizi překonat. Rád bych zdůraznil, že při řešení politické krize v Makedonii došlo ke spolupráci mezi komisí a parlamentem. Skutečně jsme vyvinuli velké úsilí, neboť zde se jedná o budoucí charakter našich vztahů s Magetonií, to, aby tyto vztahy byly demokratické. Bylo uzavřeno několik dohod, jako například dohoda Pojimo, pak je zde dokument o nutných prioritách v oblasti reform. Dnes jsme dospěli do vodu, kdy čekáme na to, až se v Makedonii vytvoří vláda. Volby se konaly v duchu přijatelných demokratických standardů Ovšem přesto byly volby velkou výzvou, vedly k tomu, že celý proces se zpomalil a dodnes nedošlo k vytvoření nové vlády. Během posledních dnů jsme dvakrát apelovali na makedonské politiky s tím, aby ukončili tuto krizi. Jeden apel vyslala komise, a včera také NATO vyslovilo svůj, svou výzvu vůči této zemi. Je důležité, aby političtí aktéři v Makedonii, kteří se, k tomu, kteří se zavázali k tomu, že zájmy státu upřednostní nad zájmy individuální a nad zájmy politických stran, aby tito aktéři tento slib uskutečnili. Je tedy nezbytné, aby došlo k urychlenému vytvoření nové vlády. demokracii se o vytvoření nové vlády a rozdělení mandátů rozhoduje při, volá, při volbách. Z tohoto pohledu je situace v Makedonii zcela jasné. Jsou tam strany, které jsou schopny vytvořit vládu a které mají odpovídající většinu v parlamentu. Jménem všech, kteří se podíleli na vytváření této zprávy a jménem vyřešení politické krize v Makedonii bych se rád chtěl připojit k výzvě v tom smyslu, aby Makedonie konečně vytvořila novou vládu. To je momentálně to nejdůležitější. Když hovoříme o mé zprávě, je tam celá řada klasických poznámek, které se v podstatě neustále opakují, že je o to pokračovat reformy, reformy soudnictví, reformy sdělovacích prostředků, že je důležité pokračovat v boji proti korupci, regionální spolupráce, zlepšení, vytváření právních předpisů, dobré podmínky pro mezinárodní investice a tak dále. Důležité je především to, aby se krize nepropadovala s otázkami národnosti a proto dnes mají všechny makedonské strany před sebou velice důležitou povinnost. Děkuji. Opět jsme pod časovým tlakem, takže poprosím, aby řečníci hovořili nejdéle jednu minutu. A první je samozřejmě Alois Petrle. Předsednik. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. komentáře, které jsem tady nadnesl před eh, chvílí, platí v podstatě i pro Makedonii. Doufám, že skutečně dojde co možná nejdříve k vytvoření nové vlády, tak aby nenastala ta situace, jak ji naznačoval Ivo Weigl, pan zpravodaj, který, který svou zprávu připravil velice pečlivě. Jsem potěšen skutečností, že Evropská unie pozorně sleduje politické dění v Makedonii. A pochopili jsme nyní, proč na první pokus nedošlo k vytvoření nové vlády, když celé jasné to ještě jistě ještě není zda by bylo nebylo možné vládu vytvořit, či zda se skutečně existuje nebezpečí, že se vytvoření vlády bude dále oddalovat. Rád bych se připojil k tomu, co řekl pan Weigl. Pokroku dosáhneme pouze za podmínky, že důležité politické síly v Makedonii naleznou společného jmenovatele pro, ku prospěch jejich vlastní země. Děkuji. A nyní Děkuji mnohokrát jménem skupiny EPP. Bych chtěl říci, chci poděkovat kolegovi Vajgovi za skvělou spolupráci. Souhlasíme s hlavním sdělením a jeho důrazy, protože hlavní sdělení této zprávy je, abychom byli konstruktivní, abychom vyváželi kritiku, která je žádoucí a povzbuzení. Pro mě je velmi důležité, že tato zpráva sděluje, že jednání o přistoupení mají být zaručena splněním požadovaných podmínek a bilaterální spory by neměly být využity jako překážka pro proces přistoupení. Není čas, který není možné plýtvat časem, protože jinak to vakuum bude vyplněno neevropskými silami, tak to musíme mít také na paměti. My jsme eh, se dohodli na hlavních kompromisech a myslím, že někdy existuje tenká hranice mezi tím, co můžeme vlastně předepisovat svrchované vládě jako řešení, to je citlivá věc a dospěli jsme k dohodě, jak postupovat. A také se nám podařilo zamezit opakování a docílit tady zeštíhlené zprávy. Děkuji, další je pan Picula. Kolegy Weigli ostalým kolegama na konstruktivnom rádu tokom Děkuji panu kolegu Weiglovi a dalším kolegům za konstruktivní práci během celého toho procesu. A my jsme se jasně vyjádřili k této zemi, která je podrobena vnějšímu tlaku a významné, významnému rozdělení. Situace v, ve Fajromu z hlediska parlamentních voleb v loňském roce se podařilo udržet stabilní díky vlivu Evropské unie a Evropského parlamentu občané měli, měli velká očekávání vůči těmto volbám vzhledem k situaci, v jaké občané žijí již 22 let. Jak to řekl pan komisař Hahn, nároky občanů jsou přirozené a je třeba je přijímat. Tudíž tedy máme situaci, kde dostatek podpisů pro vznik vlády, to je znak demokracie, která je zralá. A věřím, že další problémy s volbami nebudou a vytvoření vlády. EKR samozřejmě vítá pokroky Makedonie v přistoupení k EU a úspěšné vedení směřující k volbám v prosinci 2016, ale vláda zatím nevznikla a věříme, že to bude vyřešeno poměrně záhy. A jako vždy existuje křehká situace v Makedonii, nejen etnicky vzato, ale také díky vnějšímu tlaku, a, ale chci, alespoň chci poznamenat, že došlo k dokončení bulharské bilaterální smlouvy, protože s bulharským sousedem byly problémy v minulosti, co se, tu, co se týče Makedon, Makedonie a to sahá až k prvnictvé válce. Má skupina lituje toho, že nadále jsou blokována jednání a už nevím, jak dlouho to trvá. Vlastně je to od chvíle, kdy, kdy se Makedonie stala kandidátskou zemí snad deset let a je to hlavní problém s Řeckem a věříme, že zprostředkovaný proces ze strany OSN přinese kompromisní řešení přijatelné pro všechny strany. A samozřejmě budeme podporovat zprávu pana Weigla, která je skvělá. Děkuji. A nyní pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych velice rád poděkoval kolegovi Weiglovi a poblahopřál mu k jeho velice vyšet, vyčerpávající a kvalitní zprávě. Je to velice důkladná zpráva a velice se snaží eh, usilovat o stability zemi. Připomínám, že v minulosti eh, existovala ona polarizace. Nyní nám jde o komplektní provádění smlouvy z Přezina. Dále, než se očekávají další vyjednávání a konstatujeme, že se příliš ještě neučinilo eh, pro, pro zrovnoprávnění žen. Ženy jsou, mají stále velice nízkou účast eh, na životě společnosti i na trhu práce, mají malé šance. Eh, a problémy jsou také v přístupu k etnickým menšinám. V podstatě Jde, dále jde o to, že je třeba, aby v zemi byl skutečně nezávislé soudnictví, což je také oblast, která ještě není zcela dořešena. Jinak děkuji mnohokrát za tuto zprávu a samozřejmě ji podpoříme. Děkuji. Děkuji. Seznam řečníků je vyčerpan. Máme tu tři řečníky, pan Gáler, Fleckenstein a Kukan. Děkuji, pane předsedo. Když hovoříme upřímně o Makedonii, tak musíme konstatovat, že velká část vnitřně, vnitropolitických i zahraničních problémů by neexistovala, kdyby bychom tuto zemi nenechávali už celá léta vyhledovět a oni se sná obracejí o pomoc. Pan taky ale Co se týče řešení otázky jména, tak na Řecko tady vlastně opanuje jakousi politiku monopolu na historii. Dále potíže s Bulharskem by bývaly také nemusely být. A nyní albánský politik, taková nová událost, se snaží um, vlastně vnášet do albánské menšiny v Makedonii také postoje, které nejsou vhodné. Myslím si, že kdybychom bývali dříve otevřeli Makedonii cestu do Evropské unie, tak bychom neměli takovou tu situaci v zemi, toto zostřování hranic mezi skupinami. A možná i to, že se nakonec tento stát bude orientovat směrem k Rusku. My Makedonii nemůžeme nic slíbit, ne, můžeme pouze být jaksi i nadále v třicíně, ale co se týče Makedonie, tady bychom se skutečně měli chytit za nás. Děkuji, pan Fleckenstein. Pouze tři poznámky k doplnění toho, co již řekl pan Picula za prvé. Pan Gálen mi to tady jaksi to řekl přede mnou. Ano, musíme se chytit za nos, skutečně. My jsme sami přispěli k tomu, že ten proces neprobíhá eh, dosud správným podobným způsobem a dále. Rád bych tady vyslal dvě poznámky, které obracím spíše na své přátelé v Makedonii za prvé. Bývalý premiér nedostal většinu, my to takto bereme na vědomí a nyní možná ta druhá strana, abychom, pokud to tam chceme nazvat naše strana, eh, by mohla mít šanci většinu získat. Já jsem velice Nejsem si jistý, zda je správném, tak si pohrávat s myšlenkou menšinové vlády, když se nás to netýká, přesto potřebujeme v Makedonii skutečnou vládu dále. Tato vláda bude mít uznání pouze v případě, kdy do diskusí zapojí druhou, že tu druhou stranu, neboť problémy, které má, musí vyřešit Makedonie, není možné vyřešit pomocí 61 hlasů, nezávisle na tom, na které budou straně. Děkuji a na závěr pan Kukan. Děkuji. Já chci komentovat slova kolegů, kolegy Weigla k této zprávě a kompromisním pozměňovacím návrhům. Domnívám se, že tato zpráva by měla ukázat makedonským politikům a obyvatelstvu, že cesta do EU je stále otevřená. Je to klíčové pro zemi nestratit orientaci a pokračovat s evropským programem. A toto sdělení je velmi důležité po volbách a během vytváření nové vlády. Souhlasím s většinou kompromisních pozměňovacích návrhů, avšak, jak už jsem řekl několikrát v našich dřívějších eh, diskusích, nesloužíme sami sobě jako parlament a Evropské unii, když používáme naše stanovisko, abychom dramaticky tlačili specifické národní zájmy v regionu. Vzhledem k velmi křehkému a potenciálně výbušné situaci v této zemi, měli bychom se chovat výsostně odpovědně v tom, co schválíme zítra v našem usnesení. A měli bychom se vyhnout nerealistickým způsobům nátlaku na politické síly v Makedonii. Děkuji. A nyní chci požádat stupce DG NIR, pana Kaluma, pokud je tady. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně. Hned dvě komise bych chtěla poděkovat panu Vajglovi za návrh usnesení, který odráží hlavní zjištění naší právě o této zemi z roku 2016 a my jsme velmi pozorně přečetli pozměňovací návrhy. Politické strany se snaží o vytvoření vlády a podpora tohoto parlamentu a dalších institucí je klíčová, abychom vysel jasný signál této zemi. Komisař Hán vydal prohlášení během víkendu a někteří z vás eh, se o něm zmiňovali. Je velmi důležité, aby vláda byla vytvořena co nejrychleji. A nad rámec vytvoření vlády je také důležité zdůrazňovat eh, naplnění všech součástí politických dohod, které jsme společně umožnili v rámci dohody mezi politickými stranami. Chci zmínit úřad zvláštního prokurátora a úlohu, kterou se hrává. A je třeba, aby měl dostatečné podmínky pro splnění své práce. A je třeba také, aby tyto priority byly globálně naplňovány. Konečně zmíním z doporučení komise, řada z vás o nich hovořila. Komise by také chtěla podpořit veškerou snahu, aby tato země se vrátila na cestu k EU a aby se, a my jsme připraveni jednat s příslušnými orgány. Třeba, aby tento vývoj byl také sledován radu a parlamentem. Děkuji. Děkuji. Chce někdo další se vyjádřit? Spravodaj všechno je jasné. Pan Ivo Weigl. Chtěl bych jenom poděkovat všem stínovým za dobrou spolupráci a jednali jsme v duchu dobré důvěry a spolupráce o všech obtížných otázkách. A také bych chtěl poděkovat eh, sekretariátu, zejména panu Petru Baťovi, Je mi líto, že možná to je naposledy, jsme spolu spolupracovali. Děkuji. Děkuji, Ivo Weigl. Zítra se bude hlasovat. Časový prostor je od 10 do 10, od 9 do 10, 15 a toto zřejmě přijde na řadu v 9.20. A teď jsme se dostali k bodu číslo 7, zpráva o Srbsku. A pokud vám to nebude vadit, tak eh, já si převezmu novou roli jako zpravodaj pro Srbsko a řeknu několik úvodních slov. Dostal jsem 325 pozměňovacích návrhů k této zprávě a ty jsem převzal po prvním projednání v tomto výboru a měl jsem sebou ty návrhy v Bělehradě, tam jsem měl kvalitní jednání s členy vlády, s zástupci opozice, s občanskou společností a také jsem intenzivně jednal s, s, se, s velvyslanci našich členských států a také s vedoucím naší delegace Michaelem Davenportem. Většina pozměňovacích návrhů se týkala práv menšin a regionální spolupráce. Zásady právního státu a mediální svobody byly také v popředí vašeho zájmu. Před 14 dny jsme měli velmi produktivní a kvalitní sednání se Stínovými ve Štrasburku a shodli jsme se, že tato zpráva bude co možná nejvyváženější a nejpřesnější. A snad se nám to nakonec podařilo. Dohodli jsme se na 8, 18 kompromisních návrzích a odhlédneme-li od politických aspektů, tak eh, jsme se všichni shodli, že je důležité, abychom podporovali Srbsko, aby se drželo své cesty směřující k Evropské unii a současně, abychom vytvářely prostor pro zlepšení v některých politických oblastech. Před několika hodinami kapitola 20 podnikání a průmyslová politika a 26 vzdělání a kultura byly zahájeny na mezivládní konferenci zde v Bruselu. Kapitola 26 byla rovněž předběžně uzavřena. To znamená, že pro zatím 8 kapitol bylo otevřeno a dvě z nich 25 o vědě a výzkumu a 27 předběžně uzavřeny. Dnešní rozhodnutí má je dalším významným krokem této země na cestě k Evropské unii. A jsem přesvědčen, že je to zasloužené uznání dosaženého pokroku v uplynulých letech. Avšak jako Evropský parlament jsme vždy jasně říkali, že by bylo možné směřovat k zahájení prvních kapitol, je třeba, aby došlo k významnému pokroku u kapitol 2324 právní stát a 25 dialog s Kosovem. To vše je nezbytné. A v tomto kontextu má klíčový význam, aby reformy pokračovaly před prezidentskými volbami, které se budou konat v Dubnu. A přesné datum zatím nebylo vyhlášeno. V této neklidné době i na západním Balkáně chtěl bych zdůraznit, klíčový význam dobrých sousedských vztahů a usmíření v tomto regionu. Před několika týdny výbor AFED provedl plodnou a efektivní výměnu názorů v zemích, o zemích západního Balkánu. Řada z nás měla obavy, pokud je o trvalé otázky, které mohou způsobit regionální stabilitu jak už uvedli kolegové dnes odpoledne, měli bychom považovat Západní Balkán jako výsostně prioritní oblast z hlediska strategie pro EU. V tomto kontextu chci pozvat vysokou zástupkyni paní Mogherini a komisaře Hána na jedno z našich příštích jednání v AFETu, kde budeme jednat o západním Balkánu. To je věc, a to se týká kolegů z různých skupin, které mi toto poradili. Poslední poznámka, věřím, že tato zpráva o Srbsku je vyvážená a realistická. Také bych chtěl poděkovat stínovým zprodajům za dobrou spolupráci a poděkování také sekretariátu AFETu a politickým skupinám. A nyní se těším na vaše otázky a komentáře. Děkuji. A teď zase jsem přesedlal jako předseda výboru a teď vy své vysvětlíme, kdo bude hovořit. A nejdříve pan Kukan, předseda parlamentní delegace. Děkuji, pane předsedo. Um, budu hovořit um, vlastně v rámci obou mých funkcí a chtěl bych vám poblahopřát Eh, protože jste připravil opravdu dobrý a vyvážený text i kompromisní eh, návrhy a bylo by eh, dobré, kdyby zpráva zůstala realisticky optimistická. Hlavní body této zprávy by se měly zaměřit na hodnocení pokroků Srbska v procesu přistoupení k EU. Měli bychom mít realistický přístup a zdůraznit ty nejnalehavější otázky, e, jako jsou 6, kompromis 6, 8, 9 a 14. Po incidentu v srbském parlamentu minulý rok e, jsem také ocenil výzvu pana Predu, e, je to v poznacím návrhu 166, aby komise eh, prezentovala eh, zprávu v srbském parlamentu. Já si myslím, že bychom měli dát parlamentu šanci, aby se zapojil eh, do přístupových jednání a bilaterální poznací návrhy by měly být co nejvíce nebo pozměňovací návrhy o bilaterálních věcech by měly být omezeny. A potom otázka spojená s Bosnou a Hercegovinou se také objevila v pozměňovacím návrhu 307, zejména, kde se vyzývají srbské orgány, aby podporovaly konstitucionální změny Bosně a Hercegovině. Jsem si jist, že autoři tohoto pozměňovacího návrhu měli dobrý úmysl, ovšem jsem velice skeptický, že tento pozměňovací návrh by se v tomto textu měl objevit. A e, to znění je velmi vágní, protože hovoří o ústavní reformě, e, aniž by se ovšem uvádělo, jaký typ ústavní reformy je tím míněn. E, takže nabádám k obezřetnosti. Děkuji. Nyní stínový zpravodajové, nejprve Tania Fajon. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych nejdříve vám velice ráda poděkovala za vaši dobrou vyváženou zprávu a za dobrou spolupráci mezi spravodajem a stínovými spravodaji. Rovněž také děkuji panu Kukanovi za jeho výzvu, co se týče zásahů do ústavy či možných změn, které by ovlivnily budoucnost státu. Jak jste sám zpočátku zmínil, já bych chtěla také pohla, poblahopřát Srbsku, zejména k otevření nových dvou vyjednávacích kapitol 26 a 20, zejména 20, tam se vyjednává o podnikách, podnikatelství, o podnikatelích, což bude velice důležité pro budoucnost srbských podnikatelů, neboť Srbsko, tam mají velkou váhu právě malí a střední podnikatelé. Já doufám, že během vyjednávacího procesu se nám podaří vytvořit lepší klima, podmínky pro srbský biznis, pro srbské podnikatele, lepší podmínky na trhu. Jinak vítám veškerý pokrok, kterého Srbsko dosáhlo, eh, což je tento pokrok je velice důležitý, zejména pro reformy. Tady je skutečně důležité, aby ty reformy kontinuálně probíhaly i nadále. Bohužel region eh, i nadále, či mě ukazuje známky napjaté retoriky, což je bohužel velice důležité. Musíme to pečlivě sledovat a využít tohoto okamžiku k tomu, abychom jak Srbsku, tak sousedním státům jasně vysvětlili, že není možné jít cestou populistické rétoriky, která by pouze vedla k dalším sporům a k dalším znesvářením v regionu. My bychom měli podpořit tento region tím, že budeme pokračovat ve vyjednávání. To je velice důležité. Důležité jsou také kapitoly 23 a 24 v případě Srbska. Jde o to, abychom měli konstruktivní přístup i v kapitole 35 a také v rámci dialogu o normalizaci vztahů vztahu ke Kosovu. Zcela souhlasíme s výzvou v tom smyslu, že západní Balkán musí mít naší absolutní politickou prioritou nás jako AFETu a celé naší společné zahraniční politiky. A právě příští jsem přijela z Kosova a vidím, že tam skutečně všude existuje napětí, nejenom v Kosovu, ale ve všech sousedních státech. Situace je skutečně velice napjatá a proto bych eh, také byla ráda, kdyby se naší rozpravy zúčastnila paní vysoká představitelka. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Tenok. Není v sále, takže má slovo pan Weigl. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych vám chtěl poblahopřát k vaší zprávě. A blahopřeji vám také za tu vyváženost, eh, za váš velice vyvážený přístup, za, za váš cit pro tuto vyváženost eh, k tomu, jak se stavíte vůči Srbsku a jeho možnému přístupu k Evropské unii. Zpráva obsahuje také kritiku, to je zcela v pořádku, já jsem spokojen se zprávou, neboť pokud ji srovnám s minulou zprávou o Srbsku, tak vidím, že Srbsko skutečně dosáhlo velkých pokroků v mnoha různých oblastech. Soustředím se na aspekt, který podle mne si zaslouží naší pozornosti, a totiž Srbsko v kontextu stability pro západní Balkán. Je zjevné, aby se o tom také hovořil ve svém úvodním projevu, že na západním Balkáně panuje stále ještě mnoho bilaterálních konfliktů. Tyto konflikty je třeba dořešit a to pomocí optiky společné evropské budoucnosti všech zemí západního Balkánu. To je naším jasným cílem, co se týče Srbska, stejně tak jako v případě dalších států tohoto regionu. Na závěr bych rád uvedl pouze jednu věc, a totiž, že si myslím, že zbytečné a dokonce škodlivé, kdy skutečnost, že v mnoha státech západního Balkánu opětovně se objevuje nacionalistická retorika. Je nutné, aby tyto národy byly schopny se na svou vlastní historii podívat jiným způsobem, lepším způsobem než do posud. Děkuji, paní Lunáček. Děkuji, pane předsedo. Já ráda bych eh, vám eh, předala omluvy pana Šoltese, který je sínovým zpravodajem. Eh, k Srbsku, ale nemohl se dostavit a proto budu hovořit za něj. Chtěli poděkovat panu zpravodaji McAllisterovi a také stínovým zpravodajům za velmi dobrou a efektivní eh, spolupráci, vyjednávání, za plodné rozhovory a eh, za to, že se vlastně skupina dopracovala k mnoha dobrým kompromisům, které podporuje a eh, děkujeme jménem pana Šoltese i mým za to, že jste převzali mnoho pozměňovacích návrhů zelených a vítám skutečnost, že byla dnes otevřena nová kapitola eh, pro Srbsko. A dále bychom si přáli konkrétnější formulace, pokud jde o e, například e, zprávu vody. A jsou tady poslanecí návrhy, které se budou hlasovat zítra, tam se to zaměřuje právě na vody a na a, e, plán pro řízení Podunají a to je nesmírně důležité také v rámci slaďování s evropským AKY. Pozměňovací návrh 99 kvůli novým pravidlům eh, to nyní bude ústní pozměňovací návrh a já si myslím, že o tom eh, asi někde jinde než tady, ale budeme o tom muset diskutovat se sekretariátem a Birem a tak dále. Eh, zkrátka bude to ústní pozměňovací návrh zítra a Eh, tady jde o nezbytnost pro Srbsko, aby učinilo konkrétní kroky pro sladění zahraniční politiky s politikou Evropské unie, protože v prosinci minulého roku bylo Srbsko s jednou ze 26 členských zemí, které nepodpořilo usnesení o Krymu v OSN, kde se volalo po um, pozorovatelské misi v oblasti lidských práv na uh, Krymu, tak to je opravdu problematické, uh, když tedy tato zahraniční politika není sladěna s Evropskou unii. Pokud se Srbsko chcete stát členem a potom bude vetovat všechny tyto otázky, eh, v oblasti zahraniční politiky Evropské unie, tak by to vytvořilo velký problém. Takže doufám, že eh, to zítra bude podpořeno zpravodajem a dalšími. Chtěla bych připomenout také události z dubna minulého roku, eh, kde eh, došlo eh, k demolici sada Mala, policie zasáhla, je tam již určitá zpráva o těchto věcech, ale myslím si, že je zapotřebí dalšího vyšetřování toho, co se tehdy dělo v Sava Mala v Bělehradě. A poslední otázka dialogu mezi eh, Kosovem a Srbskem. Tady opravdu je naprosto nezbytné, aby Srbsko vyvinulo další úsilí. Hovořil jsem s jedním eh, občanem Rakouska, který se snažil tento týden eh, překročit hranici mezi Kosovem a Srbskem. Do Kosova tato občanka přicestovala letadlem a potom chtěla pokračovat do Srbska a tam ji vlastně zastavili na dvě hodiny a potom musela 50 euro zaplatit policejnímu státnímu úředníkovi, aby se vůbec dostala do Srbska. já si myslím, že to je nepřijatelné. Eh, nejsou to dobré sousedské vztahy a já doufám, že eh, zde dojde eh, k pokroku v praxi a těším se, že o tom budeme hovořit také s komisařem Hánem v březnu na našem výboru. Děkuji, pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Rok 2016 byl jistě zásadním rokem, neboť to byla kapitola 23 základní práva a kapitola 24 soudnictví. Nyní se ucházíme ve středu samotu, jak si přímo v plném proudu tohoto procesu. A já děkuji zpravodaji, že zpráva je takto detailní a jsou zde i kritické poznámky vůči Srbsku, které jsou, myslím, naprosto v pořádku. Je třeba vidět, že srbská vláda má celé jasnou politickou vůli, ale některé věci ještě nejsou tak v pořádku, jak by měly mít. Například korupce, ta je i nadále velice rozšířena ve státní zprávě a i nezávislost soudnictví je stále ještě problematická. Tady třeba další jen v oběma oblastech. Dále ještě poukazuje na vztahy Srbů ke jejím sousedským zemím. Zde je třeba poukázat například na ty události s tím vlakem. Samozřejmě, když na vlaku je napsáno Kosovo je součást Srbska, tak to opět znovu rozpoutá stále spory. Je tedy třeba abychom měli jasné oblasti dialogu pro to, aby se zlepšovaly bilaterální vztahy. A další bod, to jsou oslavy 9. ledna výročí vzniku eh, Republiky Srbské a také vztahy k Bosně a Hercegovině. To jsou také věci, kdy se neustále tímto způsobem lije olej do ohně. Všichni už účastnění by si měli uvědomit, že nesou velkou odpovědnost a proto bychom na ně měli i nadále vyvíjet velký na tlak. Kompromis 6, nevím, proč tady máme regrettable, nechápu, proč se tam uvádí to slovo. Nevím, nadále prostě existuje relativně silná vazba mezi Srbskem a Ruskem. To má své historické důvody, to jsou eh, vztahy, které jsou eh, které mají skutečně stále tou tradici a i nadále skutečně existuje silná vazba, silná vazba srbská směrem na východ. My bychom to možná měli chápat jako určitý privilegiový instrument pro to, abychom znovu otevřeli dialog i s touto částí Evropy. Děkuji. Děkuji. Zbývají ještě tři řečníci. Nejprve paní Šujica. Pozdravím. Děkuji, pane předsedo. Tuto zprávu podporuji, zejména kompromisní pozměňovací návrhy, za které děkuji panu zpravodaji. Situace Srbska Ehm, je eh, realistic, nebo vy to vidíte realisticky i do jisté míry optimisticky, jsou tam i kritické pozměňovací návrhy a já si myslím, že jistě přispějí k tomu, aby podnítili Srbsko pokračovat na cestě k eh, Evropské unii. Máme tady problém, eh, pokud jde o situaci s Ruskem, navzdory vztahům Srbska a Ruska Eh, a pokud jde o diplomatické vztahy Srbska a EU, tak je to zkrátka eh, problematické. Pak jsou tady problémy eh, vztahu k Mitrovici, to jsou věci, které musíme řešit a brát vážně. Bilaterální záležitosti samozřejmě musí být vyřešeny na bilaterální úrovni, ale tak, jako jsem to řekla, i pro Černou horu, i Srbsko musí uh, zvažovat tyto problémy um, eh, hraničního překračování hranic a um, problémy nesvěstných osob. Tuto zprávu podporujeme, ale zároveň si myslím, že bychom eh, neměli složit eh, ruce v klín a eh, jeho východní Evropu a západní Balkán bychom neměli zanedbávat. My musíme být velice bdělí, pokud chceme stabilizovat tento region a zabránit šíření napětí. Musíme tedy západní Balkán neustále mít na paměti a věnovat mu pozornost. Děkuji, pan Picula. Děkuji, eh, pane zpravodaji. Děkuji za vaši zprávu a za, eh, za to, že nás tady informujete o pokrocích eh, Srbska za poslední rok. Kompromisy jsou velmi četné. Pokrok Srbska na cestě k Evropské unii jsou, je, je zřejmý a Eh, zpráva eh, vlastně přebírá celou řadu otázek, které byly již zmíněny ve zprávě minulý rok. To znamená, že Srbsko čeká ještě velký kus práce, například v oblasti svobody sdělovacích prostředků, eh, pokud jde o transparentnost, vlastnictví sdělovacích prostředků, efektivnosti, eh, efektivnost boje proti korupci, eh, jsou tady nedostatky v oblasti právního státu a také v pokroku v oblasti práv menšin bylo by zapotřebí více spolupracovat s Hákským mezinárodním tribunálem a také vztahy s Bosnou, Hercegovinou a Srbskem by měly být vylepšeny eh, a také eh, vztahy s Kosovem. Měly by být řešeny problémy, eh, jako jsou eh, otázky překračování hranic, otázky nezjistných osob. Vyřešit tyto věci je nezbytné pro to, aby Srbsko mohlo pokračovat eh, vstříc Evropské unie. Děkuji. Pan Frankenstein. Děkuji, pane předsedo. Jak spokojení se jsem zprávou a s kompromisy, řekla již paní Fajan. Z mé strany pět krátkých poznámek za prvé. Srbové by měli vědět, a my bychom měli ještě jednou zopakovat, i když to již stojí ve vaší zprávě, že jsme jim stále ještě vděční za to, že nám stále ještě pomáhají při organizaci našich problémů s uprchlíky. Není to samozřejmé. A dělají to, dělají to skutečně eh, co možná nejlépe, jak nejlépe mohou a podle mě velice dobře. A za druhé, Srbsko hraje důležitou a pozitivní roli při stabilizaci regionu, zejména se to jasně projevuje při spolupráci s Albánií a Eh, co se týče berlínského procesu. Za třetí, eh, doufáme, že dojde k pozitivnímu vlivu, co možná největšímu, co se na eh, republiku srbskou. V tom smyslu, že ten vliv který podle nás ze strany Srbska bude pozitivní a umírňující. Dále očekáváme od srbské vlády i nadále snahu dialogu s Prištinou, což znamená pro Srbsko že zanechají takovýchto akcí, jako je ta událost tím vlakem. Ovšem, pro vládu Bělehradu to musí také znamenat, že se na nás mohou spolehnout, že, nebudeme, že neoslepneme na jedno oko lehce. Obě dvě strany musí přijít se svým příspěvkem v tomto dialogu. Pokud to jedna strana dostatečně neučiní, tak nebudou vyrovnány dostatečným svém zájmy. A po třetí eh, poznámka, to už je má osobní, ne mé frakce. Svobodné volby v zemi jsou velice důležitý demokratický statek a není možné si s ním zahrávat pouze proto, že někdo by si přál mít parlament eh, tu ještě o trochu více křesel, než má. Děkuji. Děkuji kolegovi Fleckensteinovi a nyní dávám slovo. Teď dám slovo zástupci komise, pan McRidis je zde. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jak bylo uvedeno při vašem prvním jednání 9. ledna, komise sdílí vaše obecné hodnocení a chce nadále podporovat Srbsko v jeho strategickém cílu směrem k Evropské unii. Spolu s vámi, pane zpravodaj, Evropská komise vítá pokrok Srbska, zejména u strukturálních ekonomických reform a nasazení Srbska zachovat míra stabilitu v regionu. Také si vážíme snahy Srbska při zvládání migrační krize s podporou ze strany EU, která je zásadní a trvalá výhledy jsou reálné a na dnešní mezivládní konferenci je otevřeno 8 nových kapitol a 8 bylo uzavřeno. Třeba by Srbsko rozhodně postoupilo s reformami, zejména v oblasti právního státu, boj s korupcí, rozvoj justice, lidská práva a ochrana nejzranitelnějších skupin, reforma veřejné zprávy, a boj s diskriminací v ekonomice. Kromě toho je důležitý také pokrok v normalizaci vztahu mezi Srbskem a Kosovem. Srbsko se také musí uvést do souladu s AKI EU v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Vyslat jasný signál Srbsku na cestě směrem Evropské unie je důležité pro zachování dynamiky a věříme, že pokrok umožní členským státům, aby souhlasili se zahájem dalších kapitol později v následujících měsících. Komise již připravila terén právě proto a je za, zavázna pokračovat v podpoře Srbska v oblasti technické a odborné pomoci. Děkuji. Děkuji, pane Makridisi, dámy a pánové. Závěrem bych chtěl říci několik slov. Chci přivítat srbského velvyslance k EU, pana Dostanoviče. Chci poděkovat stínovým zpravodajům a kolegům za jejich eh, pozitivní a konstruktivní komentáře a těším se na hlasování zítra. Jedna poznámka Eduarda Kukana. Eduarde, opravdu bych chtěl zdůraznit to, co jste řekl. Je velmi důležité aby vedoucí delegace v Bělehradu, pan Davenport, měl možnost eh, prezentovat zprávu EU v srbském parlamentu. A tady, byla, tady bych vás chtěl informovat, že jsem napsal dopis předsedovi Národné skupštiny paní Maje Gojkovič a bude to možné a pan Davenport nebude příště přerušován jako host radikály. Ještě jednou děkuji. Je 17.10, dostáváme se k bodu 8, zpráva komise o Kosovu a bez dalšího dávám slovo naší zpravice paní Ulrice Lunaček. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat stínovým zpravodajům za velmi dobrou spolupráci. Dostali jsme 993 pozměňovacích návrhů což je méně než u Srbská Makedonie a dohodli jsme se na 18 kompromisech. A byla to skutečně kvalitní spolupráce se všemi stínovými. Chci také, než na to zapomenu, chci přivítat vyslance Kosova. Zmínila jsem některé věci, které se staly v uplynulém roce. Stabilizační asociační dohoda, určité pokroky v tomto směru dohoda, rámcová dohoda o účasti Kosova na programech EU. To je třeba dokončit, ale nyní je na straně Kosova postoupit ku předu a předložit programy, ve kterých se chtějí účastnit. Chci také říci, že došlo k pokroku, pokud jde o nové kroky v oblasti organizovaného zločinu, což jsou nové podmínky, aby komise dala zelenou lib- vízové liberalizaci. A další věc, která je důležitá, máme dnes informace o tom, a předložím ústní pozměňovací návrh zítra dopoledne. Bangladeš uznal Kosovo, takže je to 114. země, což je víc než polovina členských států OSN, které uznávají Kosovo. Nyní se dostanu k bodům, které jsou ve zprávě a které jsou kritické ze strany Evropské unie. Když hovořím o uznávání ve zprávě, také voláme po pěti členských státech EU, které neuznaly Kosovo, aby uznali Kosovo. Bylo by prospěšné, aby celý region, ale nejen to. To by přispělo i k větší stabilitě celého regionu, protože státnost je nevyhnutelná, není cesty zpět a každý by měl jednat pragmaticky. Také vyzvihujeme ty ze států, které neuznali, které úzce spolupracují na programech. A je tu tedy pozitivní atmosféra v některých z těchto států, ale bohužel ne ve všech a věřím, že dojde k pokroku v následujících letech. Teď se dostanu ke kritičtějším bodům. Jeden z nich byl také uveden a týká se vztahu se Srbskem. Ve zprávě je kritika otázky vlaku, který byl vyslán a byl zastaven a na něm bylo napsáno potom Kosovo je součástí Srbska v řadě jazyků a dobré vztahy se týkají pokroku několik provokací. Došlo také k kritice ve zprávě, pokud jde o zákonu o univerzální jurisdikci. Srbsko to využívá v případech proti osobám, které bojovaly proti režimu Miloševiče v bývalé Jugoslávii. Na konci Jugoslávie například se to týká pana Radiny, kosovského politika. Ten zákon by měl být zrušen a neměl by být již používán. A význam, že Kosovo je součástí Interpolu a Europolu je, vel, je klíčová, protože tady by Kosovo mohlo mluvit vlastní za sebe v boji proti terorismu v těchto organizacích. A pokud máme být bráni vážně, tak Kosovo by mělo být součástí právě tady. A k dialogu samotnému. Realizace stále pokulhává na obou stranách. Pokud jde o Kosovo, tak zejména pokud jde o asociaci srbských municipalit, a chci také jasně říci, že už to zaznělo v diskusi se Srbskem, pokud jde o strahu a e, řízení hranic, tak tam není dostatek osob v Merdare na hraničním přechodu. Katastrální reformy nebyly v Kosovu provedeny a víte, co to znamená? Srbsko také blokuje přívod energie z Albánie do Kosova, takže není vlastně uzavřít eh, uhelnou elektrárnu, která má velmi negativní dopad na zdraví osob v Prištině. Některé problémy se vyskytují v srbském parlamentu a věřím, že kosovské schromáždění bude brzy ratifikovat dohodu s Černou horou. To bude poslední krok, kdy následně komise dá zelenou radě, aby občané Kosova měli bezvízový, bezvízovou možnost cestovat. A věřím, že schromážení tak učiní co nejdříve. A bylo by lepší ještě dnes než zítra. A srbská lista se, jak věříme, vrátí, protože to bude znamenat, že zákon o vyznání bude moct být odhlasován. A dále bych chtěla říci, že ve zprávě také požadujeme, aby členové srbské listy, kteří jsou součástí schromáždění a vlády, aby působili jako občané Kosova a aby ne, se neobraceli na Bělehrad a nežádali o pokyny, jak mají postupovat. Poslední věc k energetice. Kosovo v roce 2017 bude předsedat energetickému společenství a věřím, že v oblasti energetiky by Kosovo mělo dělat více, aby byla udržitelná a aby bylo zajištěno, že 20 až 25 elektřiny pocházelo z obnovitelných zdrojů. A požádám stínové zpravodaje, aby se ujali slova. Děkuji. Děkuji Ulrik Lunaček a nyní chci dát slovo předsedovi delegace pro vztahy nejen s Bosnou Hercegovinou, ale také s Kosovem, pane Piculovi, který bude hovořit také, také za pana Panzeryho stínového zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Jménem pana Panzeryho bych chtěl nejdříve poblahopřát kolegyni Luňáček a poděkovat za vynikající spolupráci u této zprávy, avšak skupina SAD sdílí některé obavy, které jsou vyjádřeny v tomto dokumentu. Trvalá polarizace politické krajiny a potřeba dosažení trvalého kompromisu a zasazení této země na evropskou cestu. Vizová liberalizace je významným krokem pro evropskou integraci, avšak jsme znepokojeni zablokovanou eh, situací ve schromážení, pokud jde o ratifikační demarkační dohody s Černou horou. Jasné, že vízová liberalizace může být udělena, až Kosovo splní všechna kritéria, včetně kritéria týkajícího se situace v oblasti e, odsouzení na vysoké úrovni v oblasti korupce a organizovaného zločinu. Pokud jde o asociace srbských obcí a měst, je zásadní, aby ta asociace se držela dohody eh, o dialogu, který zprostředkovává Evropská unie. Trvalá přítomnost paralelních struktur ze Srbska je zdrojem obav. Pokud jde o dokončení příslušného textu a boj s korupcí a organizovaným zločinem a potřeba efektivnější koordinace mezi institucemi, které odpovídají za vyšetřování a stíhání korupce. E, potřeba efektivních komunitních programů pro řešení stížností, které podněcují radikalismus a násilí a rozšířit spíše kroky, které směří k dialogu. Strukturální reformy v ekonomice v tomto kontextu je důležité se více politicky soustředit na vládnoucí strany, které se snaží o pokrok v oblasti reform. Potřeba řešit nezaměstnanost, zejména mezi mladými lidmi, na základě vyhodnocení výzev a soustředění na zlepšení výsledků vzdělávání, včetně lepší přípravy učitelů a podpora škol, které směřují k nové situaci, zlepšení na trhu práce, posílení mechanismy vynucování, zejména inspektoráty práce a soudy, tak, aby politika legislativa byla realizována a výzvy, které se týkají neformální práce a diskriminace při najímání pracovníků byly řešeny. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Kelam za EPP. Děkuji mnohokrát kolega Alpektuson mě požádal, abych se stal jeho hlasem, protože se k nám nemohl připojit dnes večer. Bohužel. Chce vyzdvihnout kolegyně Lunáček za konstruktivní jednání a za zahrnutí celé řady pozměňovacích návrhů EPP do zprávy. EPP plně podporuje formulace v kompromisu číslo 4, to je že bude prospěšné pro normalizaci vztahu mezi Kosovem a Srbskem, pokud eh, zbývající členské státy uznají Kosovo. Ale samozřejmě musíme respektovat jejich svrchované rozhodnutí. V kompromisu, který se týká korupce, EPP vítá, že naše formulace, která se týká potřeby rozšíření nástrojů EU které se ukázaly jako efektivní v tomto bodu, byly převzaty. A v kompromisu 16 kolega Adaktuson si myslí, že vyváženost zprávy byla podstatně zlepšena tím, že byly zařeny pozicové návrhy, které směřují k tržní ekonomice a formulace EPP, která se týká svobody vyznání. Byl, to bylo nyní také zařazeno do kompromisu 17. V kostce EPP má za to, že máme dobře formovaný a vyvážený návrh, který EPP může podpořit. Děkuji, Tony Kelame. A nyní pan Radoš za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Jménem paní Waldmans bych chtěl poděkovat paní Luňáček za dobrou práci i ostatním stínovým za spolupráci. Obecně ALDE je velmi spokojená s kompromisními pozměňovacími návrhy a považuje je za vyvážené. Na druhé straně ALDE by uvítala poukázat na odkaz eh, Kosova jako třetí země a je třeba zaručit eh, naplnění výzové liberalizace. A ALDE navrhuje ústní pozměňovací návrh odstavci 7 s následujícím řením. Je toho názoru, že určení Kosova jako bezpečné země původu na společném eh, seznamu EU bezpečných zemí původu by pomohlo v boji s nelegální migrací. Konečně ALDE se domnívá, že tato zpráva bude povzbuzením Kosova aby se dále pozitivně rozvíjelo. Děkuji mnohokrát. Děkuji kolego Radoši. Pan Castaldo není přítomen. Tak tu už máme jenom jednoho řečníka a to je paní Šujca. Děkuji, Davide. Děkujeme nejdříve paní Luňáček za velmi dobrou zprávu pozitivní poznámky, kompromisy jsou vyvážené a dobré. Další pozitivní věc, stabilizační a asociační dohoda platí a je dobrá. Také souhlasím s tím, že Kosovo splnilo řadu reform v oblasti legislativy a právního státu, ale jsou tu i problémy. Efektivní naplnění stále schází, nedošlo k dostatečnému pokroku, ať už u rozvoje pokud jde o vyšetřování a stíhání případů korupce. A také poukazuji na asociaci srbských měst v Kosovu. To je stále problém vztahu mezi oběma zeměmi. Problémy v reformě veřejné zprávy, jak bylo uvedeno, zejména v oblasti justice a také v oblasti boje s korupcí a rozvoje funkční tržní ekonomiky. Věřím, že dojde k ratifikaci demarkační linie s Černou horou. To je jedna z klíčových překážek pro výzvou liberalizaci. Takže věřím, že to bude dobrý impuls pro Kosovo a jeho veřejnou zprávu pro další směřování k evropským otázkám. Děkuji. Děkuji, paní Šulca. A dostáváme se k zástupci komise, pan Makridis. Chcete... Není to pan Makridis? A je to pan Kalen. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce Luňáček. My jako komise sdílíme vaše obecné hodnocení zejména ta, která odrážejí zjištění z výroční zprávy, kterou vydala komise minulý rok. A je také pozbozující vidět, že komise a parlament sdílejí stejný pohled na evropskou budoucnost Kosova. A souhlasíme také s jednotlivými komentáři, které se týkají významných pokroků z loňského roku, ale také co se týče obav a výzev, pokud je o rok 2017 kde významná rozhodnutí budou přijata. A vy jste je zde uvedl již v kontextu vizové liberalizace, požadavků v kontextu dialogu. No, jsme velmi povzbuzeni skutečnosti, že došlo k posílení procesu dialogu v minulých týdnech ze strany paní Mogherini. Také někteří poslanci uvedli význam se soustředit na sociálně-ekonomické reformy a právní stát a nemůžeme než souhlasit. Úlohou komise bude také pomáhat Kosovu v rámci naplňování stabilizační asociační dohody a v tomto kontextu společně dohodnutý program reform a program ekonomických reform slouží jako vzor pro konkrétní výsledky v této oblasti a EU bude pokračovat a nabízet svou podporu a Kosovo má klíč k otevření všech možností a potenciálu u této významné dohody. Jednali jsme dnes také o vízové liberalizaci a chci zdůraznit, že nemůžeme podceňovat význam této otázky pro obyvatele Kosova. A pokud jde o výsledky v boji s organizovaným zločinem, těmto výsledkům došlo a pokud jde o dohodu o demarkační linii, je důležité, aby ta demarkační dohoda byla ratifikována co nejdříve a je také důležité, abychom se drželi našich závazků. Chci říci, že komise se výrazně zavázala k naplňování evropského programu pro Kosovo. Budeme podporovat veškeré nástroje financování ze strany IPy a to se týká i energetické účinnosti a budeme bedlivě to, sledovat tuto situaci a dáme vám zprávu, kdykoliv to bude nutné. Děkuji. Děkuji, pan Kalen. Děkuji, pane Kalen. Paní eh, Lonáček, ještě závěrem, eh, jenom stručně. Děkuji eh, všem za dobrou spolupráci a také eh, za ty věci, které jste ještě jednou zmínili, věci, které již jsou součástí zprávy. Možná jedna připomínka k tomu, co říkal pan Radoš. Ano, pokud to pozorcí návrh 103, tak tam jsme se dohodli na zasedání eh, stínových zpravodajů, že k tomu budeme mít eh, zvláštní hlasování a zítra Eh, bych vás chtěla o to požádat, abychom k tomu měli ústní pozměňovací návrh. Na tom jsme se dohodli se sekretariátem. Děkuji a doufám, že eh, hlasování zítra proběhne tak, jak má. Děkuji. Vážení kolegové, ehm, část dnešního odpoledne věnovaná Balkánu skončila. Jsme velmi přesní a můžeme přejít k bodu číslo 9, výměna názorů se zástupci Venezuele. Pan Adrianus Kucen Reuters eh, by tady již měl být, nevím, jestli je tady. Možná je před sálem. po, požádejte ho, prosím, aby vešel. Vážení kolegové, máme přesně půl šesté a dostáváme se k poslednímu bodu na dnešním programu. Chtěl bych požádat všechny hosty, kolegy a poradce, kteří nemají zájem na tomto bodu, aby opustili sál, nebo aby se usadili a prosím všechny o klid. Rád bych nyní eh, přivítal pana Adriana Kutschenreutera, eh, který je nizozemským občanem, jak jsem právě zjistil, a který je v čele eh, divize pro jihoamerické zahraniční vztahy. Latinská Amerika a karibská oblast začíná být stále důležitější v oblasti uh, agendy ESVČ a um, dnes uh, Eh, jsme eh, si udělali prostor na diskuzi o Venezuele. Sledujeme situaci eh, v této zemi velmi pečlivě a jak víme, je zde politický a ekonomický rozrad, těžká situace již několik let a situace se nelepší. Spíše to vypadá, že se bude zhoršovat. Evropský parlament vyjádřil v mnoha usneseních velké znepokojení pokud jde o neustále se zhoršující situaci, pokud jde o demokracii, lidská práva a socioekonomickou situaci této země. Politická konfrontace v této zemi je stále vyostřenější a e, dochází k neustálému napětí mezi politickými oponenty a tím se napětí ještě prohlubuje. Nejvyšší soud e, tedy e, uvěznil vůdce opozice pana Leopolda Lopeze a to je velmi znepokojivé. Proces dialogu mezi parlamentní většinou a vládou, kterou se snaží usnadňovat Vatikán a v latinskoamerických zemí, zemí se dostala do eh, slepé uličky a eh, změny v kabinetu se, jak se stá, ještě prohloubili konflikt s opozicí, docházelo eh, k dalšímu zatýkání politických oponentů. Politická situace se tedy zhoršuje, ekonomická situace se také zhoršila a obyvatelstvo je stále zranitelnější. Je zde opravdu dramatická inflace, nedostatek potravin, léčiv a to vede k opravdu závažné krizi. Jsme znepokojeni touto situací ve Venezuele a zajímal by mě váš názor, pane tady. Chceme slyšet, jak vás eh, jak vnímáte tuto situaci a zda vidíte cesty, jak vypřednout z této Eh, politické slepé uličky. Eh, a potom bude následovat rozprava. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych uvedl, eh, že my v ESVČ Samozřejmě můžeme mnohé, ale nemáme žádné zázračné, ře, řešení. Vyřešit situaci ve Venezuele je eh, obtížné. Bylo tady řečeno, jak situace vypadá, tak to zkrátka je. Eh, je zde velká polarizace mezi vládou a eh, sjednocenou opozicí která má dvoutřetinovou většinu ve schromáždění od voleb v prosinci 2015. Od té doby došlo k celé řadě různých situací, kde vláda dokázala um, vlastně um, jak si eh, z provozu vyřadit eh, právě opozici a eh, lidé právě pro tyto strany hlasovali, dali jim velkou většinu a vlastně nedochází k zohlednění této vůle k této politické orientaci na žádné úrovni zprávy. A to je velmi znepokojivé. Lidé také mnohokrát vyšli do ulic. V září minulého roku došlo k mnoho k velké demonstraci. Demonstrovalo tady asi milion občanů proti vládě a e, samozřejmě tady byly i tisíce těch, kteří eh, hlasovali pro, takže je to tady vlastně eh, opravdu polarizované i eh, mezi obyvateli. Pokud jde o sociální podmínky, tak je to ehm, velmi devastující, dochází k násilí, ten problém je velmi palčivý a velmi citlivý pro obyvatelstvo. Je to pro všechny velmi znepokojivé. Samozřejmě, že se to velmi dotýká politiků eh, v Venezuele, ale eh, i pro celý region, i pro nás, eh, jakožto Evropskou unii, protože asi vám nemusím připomínat, že více než 600 tisíc našich obyvatel žije ve Venezuele, mají evropské občanství, evropský pas, více než 600 tisíc jich, je, jich tam je Většinou eh, jsou to španělští, portugalští a italští eh, občané, eh, ale i jiné národnosti, takže je to nesmírně znepokojivé. A emigrace roste z Venezuely. Mnoho Venezuelanů opouští zemi, eh, buď eh, směřují do jiných eh, zemí ve Střední Americe, v karibské oblasti. 50 tisíc lidí odcestovalo do Brazílie, mnozí také do Evropy což eh, samozřejmě mm, je přirozené, protože mají evropský pas a tisíce z nich odešlo, eh, protože nemají možnost nebo jsou přesvědčeni, že nemají možnost a pracovat eh, za těchto podmínek ve Venezuele. Takže situace je nesmírně znepokojivá a nevylepšuje se. Ekonomická krize je způsobena jednak vývojem ceny ropy, protože eh, to byl velmi důležitý stroj příjmu pro vládu. 90 eh, eh, příjmu z vývozu vycházelo právě z ropy, takže tím, že cena poklesla o polovinu, tak to velmi omezilo možnosti veřejné zprávy, ale samozřejmě no, tady jsou další opatření v oblasti ekonomického řízení, které měly negativní dopad, zhoršily situaci Eh, vedlo to k nárůstu pašování, například z Kolumbií, eh, protože eh, ten systém je nastaven tak, že není téměř možné sehnat zboží na trhu ve Venezuele. Máme různé informace o Venezuele, o zdravotní situaci, kde více než velké procento lidí nemá přístup k léčivům, které potřebují, k péči, kterou potřebují, trpí tím i děti. Eh, děti umírají právě kvůli tomu, že eh, není přístup k léčivům a to je opravdu velmi závažná situace. Um, Předpokládáme, že venezuelská vláda i opozice a občané všichni chtějí vyřešit tu situaci. Jakým způsobem my tedy můžeme tomu napomoci, jak, jakou roli můžeme sehrávat v partnerství s Venezuelou? Eh, naše partnerské vztahy existují již delší dobu, eh, po dlouhá léta to bylo velmi pozitivní. A Eh, my jsme tady některé věci podporovali, například i vízovou integraci a eh, příznivé sociální politiky, eh, které napomáhaly mm, obyvatelstvu, ale teď se to vlastně jaksi zvrátilo úplně opačným směrem. Jak tedy může Evropská unie jednat? Závěry Rady z minulého července, Rady pro zahraniční záležitosti, přišly s celou řadou doporučení Šlo hlavně o podporu dialogu mezi opozicí a vládou a ostatními stranami, které by mohly sehrávat úlohu, eh, tedy snaha eh, podpořit eh, jmenované zprostředkovatele i třeba ze strany Vatikánu, ale v prosinci minulého roku vlastně to vše jaksi bylo zastaveno a Paní Mogherini v tuto chvíli eh, jedna eh, ze zástupci Vatikánu, eh, snad se samotným papežem a tam je celá řada věcí k diskuzi, jaké jsou například perspektivy obnovy dialogu, jak může být disk, dialog úspěšný, jaké jsou podmínky pro úspěšný dialog a jak sehrávat z naší strany pozitivní úlohu. Doufáme, že nám tady, tady přijdou nějaké podněty a Samozřejmě jsme ochotni jednat s dalšími partnery Brazílií, eh, Ekvádorem, eh, Kolumbií, eh, kteří v minulosti také se snažili o dialog, i když nebyli úspěšní. A pokud některá z ta země bude ochotná se pustit do tohoto procesu a bude to akceptováno z obou stran, protože budou naplněny ty podmínky, tak by to bylo dobré a my bychom to podporovali. To jsou tedy eh, hlavní rysy eh, naší pozice. Snažíme se o dialog, chceme ho podporovat eh, tam, kde je možný. Ehm, je samozřejmě potřeba, aby vláda respektovala ústavu, zásadní lidská práva související se svobodou slova, svobodou združování a samozřejmě jsou důležité také politické svobody. Tady máme také určité otazníky. Eh, v minulosti jsme eh, před dvěmi, třemi lety vystoupili s určitými otázkami, eh, protože tam docházelo k určitým pochybným zatčením a s těmi osobami bylo zacházeno tak, že opravdu to bylo netransparentní, nebylo to spravedlivé a my tady na to neustále upozorňujeme. Je velice důležité, abychom zdůrazňovali, že je pro nás důležité, aby vláda byla demokraticky zvolena, ale každá vláda by vždy měla respektovat minimální požadavky demokracie a lidských práv. To pro nás zůstává i nadále klíčovou záležitostí. Pokud je o spolupráci, tak Venezuela je eh, tou se zemí, eh, které eh, mohly usilovat o bilaterální spolupráci, protože měly tedy vysokou míru o příjmu a v mnoha posledních letech už jsme neměli bilaterální spolupráci, ale eh, tady jsme měli eh, určité regionální programy, do kterých byla Venezuela zapojena v souvislosti s klimatickými změnami nebo s bezpečnostními otázkami eh, regionu. A vidíme, že je tady zájem venezuelských orgánů spolupracovat a to, toho si velmi ceníme. Možná, že tímto způsobem bychom mohli nalézt cestu k další spolupráci, která by napomohla řešení současné situace. Máme e, spolupráci e, v různých tematických oblastech, v oblasti organizací občanské společnosti, e, pokud je o místní orgány, univerzity a další, kde vlastně se zaměřujeme na sociální rozvoj a politiky, ale samozřejmě Eh, v oblasti eh, obecně důležitých věcí, jako je deforestace. A teď eh, tady je vlastně asi podpora 6 milionů eur a pokud jde o takovou zemi jako Venezuela, tak to není mnoho a nemá to velký dopad. Samozřejmě, že my zvažujeme spolupráci v mnoha jiných oblastech, ale není snadné se dopracovat ke spolupráci, protože vláda není příliš nakloněna Eh, takové podpoře eh, humanitární pomoci například. Jsou tady určité programy, které eh, tady fungují, kde se snažíme řešit potřeby občanů, třeba v oblasti léčiv, zejména pokud jde o seniory a děti, ale je obtížné s vládou navázat kontakt kde, na takové úrovni, kde bychom vlastně mohli o těch věcech hovořit upřímně a kde bychom mohli alespoň částečně eh, přijímat opatření nebo poskytovat, eh, poskytovat eh, něco, co by ulevilo obyvatelům. A samozřejmě doufáme, že spolupráce bude možná. Ta situace se nezlepšuje, je tady politická polarizace, není nalezáno žádné řešení, demokratické principy nejsou dodržovány a nefunguje to. Dialog Eh, si byl pozastaven a je obtížné ho oživit. Spolupráce je nesmírně složitá a my si myslíme, že v mnoha úrovních bychom mohli sehrávat roli, abychom to vylepšili. Ehm, jsme připraveni spolupracovat s vládou i s dalšími stranami. Chtěli bychom být konstruktivní, to je samozřejmě naše politika a cesta, kterou bychom mohli věci ovlivnit a myslíme si, eh, eh, že Ehm, kdyby eh, Venezuela byla pozitivnější, konstruktivnější eh, v regionu eh, a v širším kontextu, tak by to bylo přínosné. Děkuji. Mr. and now we... Děkuji. A teď máme možnost vést rozpravu. Čtyři kolegové požádali o slovo. Pět, šest. Prosím, naznačte, zda se chcete vyjádřit. Nejdříve pan Milan Mono. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dostala stručně. Já budu muset bohužel odběhnout za chvíli na výbor pro rybolov. Tam se bude projednávat bod, eh, ke kterému se budu vyjadřovat. Nejdříve chci říci, že sdílím obavy zástupce Severče Celá léta eh, se zabýváme stejným tématem, co se týče Venezuely. Já už jsem o Venezuele nehovořil hovořil na plénu. Říkal jsem, že Venezuela vlastně jde cestou autoritářského vývoje. Výsledky voleb jsou známy, ovšem není konstruktivní dialog s opozicí, zcela naopak. A momentálně je situace skutečně velice znepokojující. Jsou tam sice jisté snahy o zprostředkování, ale nevedly k úspěchu. Byly to pouze snahy. Žádný konkrétní výsledek nemáme. Je to skutečně velice velké pochybení eh, venezuelského národního schromáždění, že dokonce sami poslanci jsou pronásledováni vládou. Situace lidskoprávní se skutečně velice zhoršila všeobecně a zejména pro desítky politických vězňů, kteří jsou zadržováni. Někteří disidenti jsou zadržováni více než tři roky. Přál bych si, aby SVČ a paní vysoká představitelka se vážně zabývali tématem Venezuely, neboť eh, evropský hlas by měl zaznívat silněji v této zemi, nezávisle na tom, kdo je pronásledován. Chceme, aby Evropská unie a právě paní vysoká představitelka požadovali propuštění politických vězňů a také vyzvala eh, venezuelské instituce a národní schromáždění, aby do, v zemi byl dodržován právní stát, tak aby mohlo, eh, mohl být otevřen seriózní dialog, aby se mohly konat volby, aby si venezuelský národ sám zvolil své představitele, namísto toho, aby se pan Maduro monopolizoval veškerou moc. On zdá se ignoruje výsledky posledních voleb naprosto. A proto bych skutečně byl rád, kdyby paní Mogherini se se vší silou reálně a konkrétně věnovala tomuto problému, neváhala, ano, hovořila s Vatikánem, ale myslím si, že třeba hovořit také přímo s Karakasem, s tamnějšími odpovědnými osobami. Eh, partneři, se kterými bychom měli hovořit, eh, nejsou ve Vatikánu, jsou v Karakasu a eh, vatikánský pokus o zprostředkování také ztroskotal, jak jste zmiňovali, takže třeba skutečně jednat přímo s Karakasem a dalšími regionálními mocnostmi, dalšími sousedními zeměmi, které by také mohly přispět k zlepšení situace. Já si přeju, aby SVČ přišla skutečně s jasným konkrétním viditel, viditelným příspěvkem. Děkuji. Devět kolegů se přihlásilo. Pokud se každý omezí na dvě až tři minuty, tak budeme mít dost času a pan Kucenreuter bude moci odpovědět. Další bude pan Děkuji, pane předsedo. Já bych rád eh, nejdříve eh, poděkoval zástupci SVČ, panu Kusajtovi, za to, co zde řekl. Je to byl jasný objektivní postoj. Myslím si, že to velice dobře popsal to, co se momentálně odehrává ve Venezuele. V posledních měsících skutečně se velice zhoršuje ekonomická a politická situace, také sociální situace a dokonce humanitární situace v zemi skutečně nedal se ani jeden jediný krok ve smyslu národního smíření. A dokonce to základní, to, aby se nějakým způsobem zvrátilo to, co proběhlo během posledních let a dokonce i ten vatikánský, ta vatikánská o dialog nevedla k žádnému užitečnému výsledku. Minulý týden kardinál Giorgio Silva Savino, z Caracasu se vyjádřil velice kriticky o způsobem, jakým venezuelská vláda se chová v poslední době a připomněl, že tady máme zásadní body, kde vláda nedosplnila to, co slíbila. To znamená, že osvobodí politické vězně, dále vyřeší humanitární krizi eh, a s, s krizi vzdělávacího eh, systému, zdravotního systému a dále, že tedy splní volební harmonogram. Nic toho nebylo dodrženo. Tedy venezuelská vláda vůbec se nesnaží k tomu, aby e, dospěla k usmíření v zemi. Naopak, ty signály, které přichází ze země, jsou čím dál tím znepokojící, například jmenování nového prezidenta nejvyššího soudu Venezuely, což je, byl jmenován velice politický soudce, který byl dokonce obviněn z toho, že zavraždil jednu osobu. A ten, tato osoba e, ještě také přispěla k tomu, že pan Leopoldo Lobeš eh, dostal takto dlouhý trest a ta, tento soudce eh, jak si přispěl k tomu, že bylo ratifikováno toto rozhodnutí. Eh, dále ano, my jsme na to, že ve Venezuele je mnoho evropských občanů, zejména Itálie, Portugalska, ze Španělska. A tito lidé jsou v zemi, aniž by Bezhledská eh, úřady její situaci nějakým způsobem řešily. My bychom měli tedy posílit naše úsilí a já doufám, že Rada ministrů zahraničí přijme velice jasný postoj k tomu, co se odhrává ve Venezuele. Já sám, jakožto evropský poslanec a občan jedné z zemí, které momentálně má eh, zadržované občany ve Venezuele, tedy Portugalsko, já tedy sám se obrátím na ministra zahraničí své země a zeptala se, jaké konkrétní kroky podnikl eh, portugalský stát vůči venezuelskému státu, aby zjistil, v jaké situaci jsou tito občané, kteří jsou tedy zadržováni ve venezuelských věznicích. Je tedy ale důležité, abychom celé problematice přesoupili ke globálnějšímu, v rámci globálnějšího evropského kontextu a tak to se snažili zlepšit situaci v zemi. Děkuji. Děkuji, pane Asisi. Další paní Weber za ALDE. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat panu Kucenreuterovi za jeho prezentaci. Zmínil všechny citlivé aspekty, o kterých eh, dobře víme u Venezuely. A po řadu měsíců jsem zmiňoval stejnou otázku. Co můžeme udělat, abychom o něco zlepšili situaci, abychom přispěli k změnám, abychom doprovázeli změny nebo něco takového. A po řadu měsíců jsem ztrácel naději, protože je pravdou, že ať jsme chtěli poskytnout cokoliv, pokud jde o pomoc nebo humanitární pomoc, bylo prostě odmítnuto úřady. Nedávno jsme měli setkání zde eh, s generálním tajemníkem Organizace amerických států a on byl také velmi kritický. A to se týká i podpory dialogu, protože podpora dialogu, i když jsme měli skutečně víru v to, tak to bylo vnímáno venezuelskými úřady jako určitá forma ústupu a z jejich strany a jako něco, co je v rozporu s tím, co vynucuje pan prezident eh, Maduro. Ale získal jsem určitou naději, protože před sebou jsem měla dopis, tedy informativní přípis velvyslanectví Venezuely v mé zemi. A to bylo zasláno všem eh, rumunským europoslancům a asi postupovali stejně se všemi ostatními europoslanci. A ta nota byla poslána jako příprava pro možnou rozpravu o Venezuele v Evropském parlamentu. Tak jim na tom vlastně záleží. A pokud jim na tom záleží, tak to je pozitivní zpráva, to je moje naděje. Což znamená, že bohužel, že země, a myslím skutečně bohužel, ta země je velmi izolovaná, protože nehovořím o tom, že by úřady byly izolované, ale lidé Venezuely jsou vedeni sami. A e, snad jenom věřím, že se věci změní a také žádám Evropskou unii, aby byla mnohem tvrdší ve svých jednáních e, s venezuelskými orgány. A chtěla bych říci, že první gesto prezidenta Madura a zbytku úřadu by mělo být poskytnout humanitární pomoc vlastním lidem. Je naprosto nepřípustné, aby z politických důvodů nebo pro cokoliv jiného, aby lidé a děti umírali kvůli nedostatku léků, kvůli nedostatku potravin. Věřím skutečně, že Evropská unie bude tvrdší, protože zdá se, že k tomu je právě pravá chvíle. Děkuji. Děkuji a za GUE NGL Pan Kuzo. Děkuji, pane předsedo. Možná bychom mohli zvolit poněkud racionálnější pohled na věc. Na situaci v zemi. Pan López není vedoucí opozice, ale je vedoucí strany, dopustil se násilí a byl za to odsouzen. Eh, tady je třeba eh, trestat, pokud se někdo dopustí násilí. Pan Leopoldo López byl obviněn, že při protestech se velice masivně podílel na podporování násilí. Tehdy došlo k usmrcení několika desítek osob a k velkému poškozování majetku během těchto protestů. Nešlo tedy o čisté vyjádření politického názoru. Byl to v útok na základní demokratický pořádek a za to být odsouzené, za Eh, za to, že snad vyjádřil svůj názor. Všechny strany ve Venezuele mohou svobodně vyjadřovat své názory a nejsou ve vězení. Nyní se říká o Venezuele, že inflace je tak obrovská, že v Argentině byla podobná situace. Hovoří se dokonce o humanitární krizi, což je v podstatě situace, kdy se vměšujeme do vnitřních záležitostí země. I v Kolumbii umírají děti hlady. Eh, zástupce SVČ hovořil o dětech, které umírají, ne, ale neřekl, odkud má tyto informace, neuváděl žádná čísla. Eh, v momentálním Česku probíhá skutečná kampaň proti Venezuele. Národní schromáždění nebylo uznáno vládou. To je lež, to není pravda. Výsledky voleb byly uznámeny. Prezident Maduro uznal výsledky voleb. Ovšem, Národní schromáždění je jedna z pěti eh, orgánů, které jsou zakotveny v ústavě, ale ne, nestojí jaksi nad prezidentem. Národní schromáždění se vyjádřilo v tom smyslu, že za šest měsíců zbaví pana Madura úřadu, že chtějí e, dokonce jaksi spochybnit e, prezidentské volby, dokonce duševní stav pana prezidenta Mazura. Proč toto? Proč národní schromáždění E, zaujalo takovýto postoj. I ve Španělsku například existují demonstrace, například proti jurácké válce se demonstrovalo, to bylo 15. března. I e, tady došlo k demonstracím ve Španělsku. Demonstrace e, přispívají k tomu, aby demokracie fungovala. A na závěr, hovořilo se o přistěhovalectví. Ano, v Mexiku v Guatemala a El Salvadoru. Také dochází k tomu, že lidé odcházejí. Co má tedy Evropská unie učinit? Podpořit dialog s Venezuelou a s Vatikánem? Jinak mám pocit, že se tady snaha prostě změnit vládu. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedu. Další pan Sole za zelené. Děkuji, pane předsedo budou hovořit španělsky. Děkuji, sdílíme obavy, které se týkají polarizace politického prostředí ve Venezuele a o, o, o, také sdílíme obavy z toho, že se hospodářská a ekonomicko-politická situace, ekonomicko-sociální situace v země zhoršuje, že dialog nepostupuje v takto komplexním kontextu. Nemůžeme ovšem dávat vinu pouze jedné straně. Násilí a používání násilí odsuzujeme. Ať se již jedná to podporovat vládu či vládu svrhnout. Samozřejmě ta situace je v sobě skrývá potenciál výbušnosti a proto si myslím, že Evropská unie zde musí sehrát důležitou úlohu. Musí zaprvé jasně říci, že demokratický mandát musí být zachován, veškeré demokratické mandáty, i mandát prezidenta země, rovněž mandáty parlamentu. Dále Evropská unie musí jasně říci, že usmíření a vyřešení situace je možné pouze demokratickými demokratickou cestou, což znamená, že je třeba zajistit, aby demokracie byla respektována v svých hodnotách a nástrojích. A e, pokud budeme vycházet z těchto předpokladů, pak můžeme jít tou cestou, aby se pracovalo na tom, aby ve Venezuele byla svoboda mínění a aby bylo možné nalézt řešení pro zemi v tom smyslu, jakou nejlepší formu vlády si představuje, eh, jakou nejlepší formu vlády pro to, aby se zajistila co možná nejlepší budoucnost. Děkuji. Děkuji jako další pan Franka. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také pane Kusteinreuterovi, že dnes eh, zavítal k nám do výboru a informoval nás o aktuální situaci ve Venezuele. Situace ve Venezuele je skutečně velice komplexní, obtížná. Myslím, že to všichni uznali, například situace politických vězňů. V tomto výboru jsme rovněž konstatovali, že pan Leopoldo López zažívá situaci, která je skutečně ostudná, že, to je, že tady dochází jaksi k podkopávání základních principů což jsou fenomény, které nemůžeme akceptovat. Měli jsme zde hosta, který, nám, který nás informoval o, o okolnostích, za jakých byl v parlamentu násilně, se stal na, eh, jaksi, cílem násilného útoku, dále krize eh, potravinová, mnoho lidí nemá dostatek potravy, mnoho lidí již opustilo zemi došlo v podstatě k eh, zhroucení se státních institucí. Právě jsme vyslechli eh, velice pozorně jsme si vyslechli, co to říkal pan zástupce TSVČ. Pak zde máme také závěry rady, které hovoří o podpoře dialogu, o potřebě dialog podpořit. I Vatikán Eh, se zapojil do celé situace snaží se situaci řešit. Se velice netrpělivě očeká, máme výsledek návštěvy paní vysoké představitelky v Římě. Klademe si otázku, co můžeme udělat my jako EU, co můžeme udělat my jako Evropský parlament. Evropský parlament již několikrát na plénu odsoudil situaci rovněž jeho předseda. Odsoudili jsme horšující se situaci v zemi. Ovšem každé úsilí musí mít za předpoklad to, že nejdříve dojde k propuštění politických vězňů, že dojde k učenčení volebního procesu a je skutečně politování hodné, že vláda odmítá přijmout humanitární pomoc z Evropské unie. Další předpokladem je, aby se jasně uznalo, že tady máme co dočinění s jasnými porušování základních lidských práv, jak to potvrdila Organizace amerických států a také Amnesty International. Co tedy můžeme ještě zde v EU udělat více pro to, abychom na základě doložky o demokracii Venezuelu podpořili. Tato doložka je rámcem pro naš, našich vztahů s touto zemí. A dramatická situace je tedy třeba nějakým způsobem ukončit tuto dramatickou zemi, kter, situaci, kterou země momentálně prožívá. Děkuji. A nyní pan Freund za SAD. Já bych eh, chtěl do té rovnice zavést, zavést dalšího svého hráče, a to je Čína. My víme, že Čína silně investovala do Venezuely a ta situace se podobá řadě afrických zemí, kde eh, Čína hraje významnou roli bez ohledu na humanitární situaci. A samozřejmě tím se vracíme ke skutečnosti, že Venezuela byla vývozcem ropy. A to s tím velmi souviselo ten vztah sahá do dob Huga Chávese. V roce 2001 se Venezuela stala první hispánskou zemí, která vstoupila do strategického rozvojového partnerství s Čínou. Ten vztah byl povýšen v roce 2014 na globální strategické partnerství. Od té doby Čína počila Venezuele ekvivalent 60 miliard dolarů a vytvořila eh, složitou investiční operaci, kde bylo přes 60 projektů. A tok čínského zboží do Venezuely exponenciálně růstl na 5,7 miliard dolarů v roce 2014 z méně než 600 milionů v roce 1999. Takže není divu, že se vás chci zeptat, jak se díváte na velmi úzký vztah Číny a Venezuely. A jak to ovlivňuje naši vlastní roli, kterou můžeme sehrávat na tomto kontinentu, v této zemi. Děkuji. Děkuji. Jako další pan Pimenta López. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tady v parlamentu jsme zvyklí, že někdy tady realitu tak nějak zkreslujeme, lžeme a hovoříme tady o špatných věcech nebo falšovaných informacích, ale abychom ospravedlnili určité útoky eh, nebo určité interpretace a vněšování se do záležitostí jiných třetích zemí. Tady se hovoří o demokracii, ale tady vůbec nerespektujeme základní principy, například právo na diverzitu politické reprezentace a také politických řešeních, jak se vidí na, v případě Venezuely. Ti, kteří hájí zájmy lidu na, na úkor zájmu ekonomických, samozřejmě v opozici velkých nebo k velkým národním společnostem americkým a evropským. Hovoříme tady o, o demokracii a tam, co se tam děje, to je on celý opak. Kde je místo pro venezuelskou vládu, proto aby mohla přijít sem a jasně odpovědět a zareagovat na vaše obvinění. Vy tady říkáte, že opozice je úžasná a vy vůbec nehovoříte o tom, co vlastně opozice vše dělá, jak ona porušuje práva, nebo o tom, jako bojkotuje ten dialog, o kterém se zde hovořilo. A v roce 2013, když Nikolaš Maguru systematicky vyžívá právě k tomu, aby se vedl tento zmiňovaný dialog. A právě venezuelská vláda se tedy o něj snažila. Dále tady normálně trestaní odsouzenci za trestné činy, z těch se dělají političtí běžní, to také není poprvé když se tady něco takového provozuje. Pak se tady hovoří o, o tom, že je tam krize, ale neříká se, že ta krize ekonomická se vlastně vyrábí jak interně, tak externě a samozřejmě, že to souvisí s ropovými cenami a manipulací. A, takže my si vůbec neříkáme, kdo je vlastně skutečně odpovědný za to, že chybí potraviny a léky. Hovoříte o s velkým cynismem a pokrytectvím o lidských právech. o Evropské unii o systematickém porušování lidských právů, co se týče situace uprchlíků. To, jak lidé umírají ve středozemním moři. Hovořme o situaci a o útoky na lidská práva v rámci války, eh, kterou Evropská unie podpořuje, to znamená Líbě, Irák, Afghánistán, Sýrie. Hovořme o tom, jak to vypadá nebo hovoříme velice kriticky o situaci ve Venezuele, ale nehovoříme už stejným způsobem o Saudské Arábii a její agresi Jemenu ani o agresi Izraela vůči Palestině, tak i když nehovoříme o lidských právech, hovoříme o Venezuele, kde téměř všichni mají přístup k pilné vody, a ke vzdělávání, dokonce k hudebnímu vzdělávání, to mají přístup děti, 90% důchodců má právo na důchod ve Venezuele. Snižuje se tam eh, nedostatečné eh, vlastně problémy s analfabismem, problémy s tom, že děti byly nevyživené, podvýživa děti. O tom nehovoříte tady svrchový národ se prostě rozhodl, že půjde jiným směrem než dříve. Aby, takže akceptujme to a nesnažme se zvnějšku vněšovat se do dážitosti svobodného národa, nebo je to jeho, jeho vůle a je to na něm, jak se uspořádá své věci. Děkuji. Děkuji. Pan Tono López, López Estures. Thank you, President. Um, <clears throat> me ha alegrado comprobar en algunas de las declaraciones. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, se zúčastnil debaty a potvrdil určité elementy. Slyšeli jsme tady různé prohlášení eh, od socialistů, lidovců a dalších, v tom smyslu, že mají velké obavy z toho, eh, co se děje ve Venezuele. Já bych zašel ještě o krok dál. Pouze komunisté, kteří podporují čávesty, se tady vyjádří jiným způsobem. Eh, ti podporují také Lenina a Moskvu. Ale ti, kteří skutečně vědí, že Venezuela dříve byla příkladem demokracie pro nás, pro všechny, ti u nás eh, hledáme naše demokratické kořeny právě ve Venezuele. I my, jako lidová strana ve Španělsku, když jsme měli diktaturu, eh, byla pro nás Venezuela skutečně kotvou naděje a doufáme, že to tak odbětovně bude. Venezuela je velice bohatá země, má mnoho přírodních zdrojů. A to, že musí procházet tímto dramatem, ano, někteří to zde popírají, ale my to zažíváme každodenně, e, to vidíme v médiích, která nám přinášejí zprávy a svědectví o tom, co se v zemi děje. A na ně se odvolávám, na práci médií, které skutečně e, jak si přímo z místa informují o konkrétní situaci. Pan Franka hovořil o vězních, o tom, že je nutné, aby byly propuštěni političtí vězni a samozřejmě volby, to je důležité, a dodržování lidských práv. Toto požaduje většina Evropanů, převážná většina Evropanů od Venezuely. I nadále se budeme snažit myslím, že my napříč různými ideologickými proudy o to, aby Venezuela měla dobrou budoucnost, aby mohla kvést nezávisle na tom, kdo ji bude vládnout. Děkuji. Pan López a paní Gomez, oba z SAD. Prezidente, já jsem dicho mucha... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mnohé již bylo řečeno. Pouze bych dodal některé elementy. Nejdříve Plně se připojíme k názoru, že my zde na AFETu můžeme hovořit o zemích, je to svrchovaná země, ale e, mou rolí evropského poslance v tomto výboru je, abych hovořil o situaci v různých zemích. Hovoříme o Venezuele nejenom proto, protože tam šlo k vládní krizi, ale také k krizi státu, k ústavně státní krizi. Je to krize, která dopadá v první řadě na Venezuely, Venezuelany samotné to nás velice znepokojí. Je to krize institucionální, ale také krize ekonomická, která souvisí i s vnitřním násilím. Násilí eh, je velice rozšířeno ve Venezuele. V některých eh, státech Latinské Ameriky je tomu obdobně. Ovšem ten typ násilí, ke kterému nyní dochází ve Venezuele, je alespoň v nejnovější historii velice mimořádný. Od eh, po minulých volbách eh, existuje zemi také krize legitimity ve státních strukturách, pak je zde justiční nátlak, který je vykonáván, o tom zde kolega již také hovořil. Před nedávnem byl jmenován nový prezident eh, nejvyššího soudu Venezuely, který byl sám odsouzen za vraždu, takže to bylo velice politické jmenování ku prospěchu režimu. Jak může vůbec soudnictví hrát důležitou roli? Legislativní moc a prezidentská moc, ty byly zvoleny. Ovšem justice, soudnictví, ti by měli být takzvanými smírčími soudci mezi legálními a legitimními moci státu, ale soudnictví tuto moc již nemůže vykonávat, nebo již není nezávislé. A ještě několik dalších dobu, bodů, které souvisí s politickou svobodou a svobodou projevu, ale také svobodou eh, komunikační. Například CNN bylo v zemi ve své španělské verzi zakázáno, to v nás vyvolává obavy, neboť to samozřejmě souvisí s politickým kontextem. Podporujeme vše, co by mohlo podpořit dialog, SVČ již to uvedla, že Vatikán zprostředkovává, nebo se snaží sehrát zprostředkující roli, což je důležitý příspěvek. Ovšem situace se stále zhoršuje, takže je třeba si znovu zvážit, co bychom mohli ještě dalšího učinit. Někteří bývalí prezidenti španělští Ký a další eh, se radí o tom, jak bych mohli přispět ke zlepšení situace v země. Eh, zapojili se do toho také další bývalí prezidenti z Latinské Ameriky, kteří se snaží narýsovat nějaký politický, nějaké politické východisko z té situace. Ještě krátká poznámka na závěr. Chtěl bych poprosit ze zástupce SVČ, aby nám poskytl jakýsi odhad toho, jakým způsobem Trump v USA by měl být eh, viděn, jak na něj máme nahlížet. Eh, může například eh, nyní kvůli Trumpovi dojít ke změně vztahu v Kubě a jak vůbec hodnotíte tu celkovou nově nastavenou politickou situaci? Děkuji a na závěr paní Gameš. Nemyslím si, že bychom hovořili, že to, že hovoříme o situaci ve Venezuele, že bychom se měšovali do záležitosti třetího státu. Jsou to otázky lidských práv, o tom hovoříme jak v případě Palestiny, tak Izraela, takže si nemyslím, že by ten argument, který zapadl, byl rozumný. Ano, jsme tady, vidíme tady zemi, která prochází hlubokou krizí, e, její obyvatelstvo žije skutečně v podmínkách, kterými, jak tak hrozných podmínkách, kterých nikdy nežilo ta země, extrémně bohatá a je jasné, že je špatně zpravována. Proč? Protože je tam závažný demokratický problém. Je tam závažný problém respektování demokracie, respektování demokratických mandátů ostatních. To je třeba si takto jasně uvědomit. Tady kolega Renata Weber, kolegyně tedy, eh, hovořila o tom, že aktuální režim se snaží, říkala care, se snaží se tedy, nebo se zajímá o to, jak my ho vidíme. Můj problém je jiný. Snažíme se, my dostatečně zabýváme se dostatečně Venezuelu. Já si myslím, že Evropa tady měla velice pasivní roli. A my v podstatě jsme nechali eh, eh, USA, který mají, které mají samozřejmě privilegované vztahy s ohledem na historický kontext a s ohledem na komunity Španělsko a Portugalsko samozřejmě mají také své vlastní privilegované vztahy se zemí. A Evropa prostě nechala na těchto třech subjektech, aby se těmi záležitosti zabývaly. Takže se zdá, že Evropu v tomto ohledu již ne, nepotřebujeme. A jaké poselství mělo vyslat A Fed komisi a konkrétně paní Mogherini? Je to, aby konečně začali něco dělat, aby hovořili se všemi. Aby, aby aby to nenechali nějaké pouze na Španělsku, protože to je to, o co jde. Španělsku je velice mm, ovlivňováno španělskou problematikou, vnitřnopolitickou a není možné to nechat pouze v Portugalsku. Pan kolega Franciška asi to tady říkal. My tam také máme zadržované Portugalce, nikdo nic z Portugalsko nic nedělá a tady konečně Evropa by mohla ukázat, že existuje podpořit eh, podpořit eh, ty pozitivní síly, podpořit ten dialog, o který se snaží USA a Vatikán, a měl by skutečně více se do toho procesu zapojit. A náš sám výbor a Fed si myslím, by měl být také ambicioznější ve vztahu k Venezuele. Já to tady navrhuji už dva roky, ale bude to, eh, samozřejmě bude to mít pouze smysl, když paní Mogherini skutečně se o něco bude snažit. Děkuji, kolegové. Nevidím další žádosti o slovo. Pa, pane Kucenrojte, to byla široká škála komentářů. Máte přesně 12 minut na to, abyste to ukončil. Velmi zajímavá diskuse a debata, mnoho názorů. Ukazuje to, že každý se shodne, že něco se děje ve Venezuele a to skutečně vyžaduje politiku EU a možná důraznější než tu, kterou máme dnes. Komentáře, pokud je o dialogu, že by měl být tady a že bychom měli být pří, přítomní v oblasti humanitární. My to činíme, my se snažíme o každou možnost a hledáme veškeré partnery, kteří by měli zájem. Hovoříme s Brazílií, s Kubou, se Spojenými státy a a zjišťujeme, zda je možné s nimi pracovat. Jednáme i s UNASURem a sousední země jako Kolumbie, ta je velmi důležitá. Takže se snažíme nalézt přátelské vztahy pro vládu Venezuele, která není příliš otevřená takovým pokusům, mají pocit, že to je zasahování, to někdo řekl, že to je zbytečné, dokonce popírají humanitární krizi. My dostáváme informace z řady zdrojů, nedávné zdroje jsou z venezuelských univerzit a ta čísla jsou taková, můžete je přijmout, 85% Venezuel, Venezuelanů mají příliš nízké příjmy kvůli inflaci, aby si mohli kupovat základní potraviny tedy ten základní spotřební koš k přežití. 10% dětí nechodí do školy, protože nemají co jíst a musí stát ve frontě před obchody. 63% populace nemá žádnou zdravotní péči. Je možné to ignorovat, ale to příliš nepomáhá. Ve srovnání s dalšími zeměmi to není příznivé. Někdo zde řekl, že se musíme držet cesty zvolené Venezuelci. To je pravda. Oni hlasovali v prosinci 2015 a dvě třetiny schromážení je složeno ze stran, které chtějí dělat něco jiného. A jsou spojené, aby byly efektivnější, ale mají různé názory. A bohužel, bohužel se nenaslouchá dvou třetinové většině v parlamentu, to nelze popřít. Měly proběhnout místní a regionální volby v roce 2016, ty se nekonaly a je to tedy ignorování ústavy. A prezident Maduro k tomu řekl, že volby nás nyní nezajímají. Takže to není v souladu s eh, ústavou, není to demokratický postup, který požadujeme po každé vládě takže bychom neměli popírat tuto situaci a měli bychom měli mít zájem o to, co se děje ve Venezuele. Měli bychom být otevřeni na všechny strany a zajistit tedy lepší dialog. A chci vás ujistit, že paní Mogherini v tomto snu není třeba úplně viditelná a je to na našem programu. O tom vás mohu ujistit, i když eh, s ní jednáme o řadě dalších otázek v sousedních zemích a v, naš, v tomto sousedství, kde ta situace je velmi znepokojivá. Také se zabývá touto zemí, protože má pocit, že máme zde velký zájem a velkou odpovědnost. A také řekněme, že máme určité cítíme určitou solidaritu s Venezuelou. Tady další komentáře, které zazněly, které byly velmi zajímavé, například úloha Číny. Vy jste zmínil ty, ta čísla 65 miliard investic ze strany Číny ve Venezuele, podpora na oplátku, právo dovážet ropu z Venezuely, celá léta produkce směřují do Číny a také tu je obrovský dluh a vlastně omezuje manévrovací prostor budoucích vlád. Jak se na to díváme, v zásadě nemáme žádné eh, komentáře k přítomnosti Číny, která je velmi zastoupena v Latinské Americe a velmi agresivně investuje, proč by to neměli dělat? My to děláme taky, když můžeme. To samo sobě není problém, ale pokud to oddaluje řešení vážné situace, jaký vidíme nyní, tak bychom toho mohli litovat. A chceme také hovořit s Čínou o té situaci a tady máme ještě prostor. Pravidelně jednáme se Spojenými státy, ale musím se přiznat, že ta jednání skončila od příchodu nové administrativy a nemáme žádného partnera na úrovni Spojených států prozatím a první vyjádření nového ministra zahraničí v Senátu, pana Tillersona, bylo, že byl znepokojen stavem demokracie v této zemi a také by si přáli tedy, aby se si ta situace změnila, což moc neznamená, ale samozřejmě budeme sledovat zájem Spojených států o sousední země, od které, ze které také dovážejí velké množství ropy. Pokud je o Kubu, to je země, kde jsme zlepšili vztahy a doufali jsme, že bude možné také jednat o regionálních otázkách s Kubou. Zatím to nebylo příliš úspěšné ale nikdy to nevzdáváme. Budeme se nadále snažit, zda je možnost tyto věci otevřít. A zatím to není na programu tedy Evropské unie nebo evropských zemí a chceme tedy zlepšit situaci v té zemi, aby byla přijatelnější pro řadu občanů, ale je znepokojivé, když v některých případech je možné se vzdát, když prostě řeknete, že se tam nic špatného neděje, tam se něco nesprávného děje a my se tím chceme zabývat a chceme eh, přispět eh, konstruktivně ke změně situace. A, a nezáleží vlastně, ze které politické strany se do toho pustíte. Násilí je na vysoké úrovni, lidé by chtěli zůstat ale nemají co jíst. A bezpečnostní situace je taková, že prchají ze země, aby zachránili vlastní životy. A to je velmi znepokojivá situace. Dostali jsme zprávy z Brazílie a vysoká, vysoký počet eh, uprchlíků přichází do Brazílie z, z Venezuely na severu a zatím je eh, přebírají, jak přebírali eh, uprchlíky z Haiti. To jsou některé odpovědi, které jsem chtěl poskytnout. Také nezapomínejme, že máme 12 nebo 13 členských států, které jsou zastoupeny v Caracasu a jednáme společně. A situace v Evropě je odlišná, ale chceme nalézt eh, cestu, jak konstruktivně zlepšit situaci ve Venezuele a samozřejmě je třeba činit kompromisy na straně členských států a také sledujeme konvergentní postoj členských států, i když některé e, postoje jsou velmi odlišné, ale nakonec e, nalezneme přístup e, Evropské unie a také nasloucháme vlastnímu velvyslanci za Evropskou unii a je evidentní, že když dochází ke konsolidaci vztahu jednotlivých zemí s Venezuelou, tak je třeba brát v úvahu názory dvou, tří nejvýznamnějších států v této relaci. A je třeba naslouchat právě těmto zemím, protože eh, musíme naslouchat tedy rizikům, o, který, o kterém hovoří, a také zejména případy eh, občanů těchto zemí, které se ocitají v problémy. Tedy určitě to sdělení vaše předám paní Mogherini a musíme být o něco viditelnější, zejména když přichází do parlamentu. Myslím, že tady byla také už několikrát. Ale třeba získat podporu Evropského parlamentu, abychom se nadále snažili o dialog a o spolupráci, která by mohla být prospěšná pro Venezuelce, ale také pro venezuelskou demokracii a pro ty politické vězně, kteří nemají přístup k demokratickým svobodám a kteří trpí z porušování lidských práv. To je naše politika obecně, ale je důležité, že to platí i v tomto případě. Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za váš zájem a za všechno, co jste uvedli, protože to také bude zohledněno v tom, jak jednáme s Venezuelou. Děkuji mnohokrát. Děkuji za zodpovězení těchto otázek, děkuji za vaše poznámky. Máte nějaké další připomínky? Není tomu tak, tak mohu uzavřít naše dnešní jednání v 18.29. Děkuji kolegům, kteří projevili zájem o zařazení tohoto programu na pořad. Dobrý večer. Zítra budeme hlasovat od 9 hodin o zprávách o balkánských zemích.